Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně a kolegové, bohužel mě zdržel telefonický hovor. Ale v tuto chvíli bych ještě chtěla srdečně přivítat našeho eh, komisaře, kterého známe již delší dobu, pana Hána. Teď jsme velmi potěšeni, že máš obzvláštní zodpovědnost, eh, která souvisí s kont a velmi nás těší, že jsi dnes mezi námi. Srdečně vítám také členy účetního dvora. Některé z nich jsem viděla již včera. Pane Lazarosi, včera jsme se již viděli. Ehm, Jan Gregor, Turtleborn a Linkstrom, všechny vás vítám a jsem velice potěšena, že jste dnes v tak hojném počtu mezi námi. A těším se tomu, že dnes máme příležitost hovořit o rozpočtu Evropské unie a o vašich poznatcích, které jste v té věci získali. Nejprve dávám slovo čtyřem členům účetního dvora. Pokud jsem to dobře odhadla, tak jako první bude hovořit pan Lazaros. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci a poslankyně výbor, a členové výboru KONT, pane komisaři Háne, dámy a pánové, nejprve bych chtěl poblahopřát panu Hánovi za to, že byl opakovaně jmenován komisařem pro rozpočet a administrativu nově a těšíme se na eh, hmm, jeho práci. Věříme, že rozpočet bude vynakládán moudře ve prospěch občanů a komisa bude jistě předkládat eh, vhodným způsobem své výsledky, tak abychom mohli eh, dobře provadit audit. Dnes tady budeme diskutovat o horizontálních kapitolách a já jsem se účastnil hearingu společně s kolegyní k zpravodajkou pro kapitolu 2, eh, pokud je o eh, finanční řízení. Dále eh, jsme tady měli také kolegu ke kapitole 3 a paní Lindstrom ke kapitole 4 o příjmech. Jakožto člen účetního dvora a osoba zodpovědná za kapitolu 1 a další se měl příležitost předložit a diskutovat o našich eh, zjištěních v říjnu. Naše prohlášení o věrohodnosti eh, je čisté. Eh, a pokud jde o rok 2018 a vlastně řešíme i výdaje, máme tady vysoké výdaje a také um, některé věci um, já se pokusím být co nejstručnější, abych dal více času na další horizontální kapitoly a potom samozřejmě také pro diskuzi chci být eh, dostatečně k dispozici, abychom měli tady dostatek času. Dobře. Um, kolegyně, um, Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové, chtěla bych vám poděkovat za příležitost představit vám kapitolu 2 účet, zprávy účetního dvora za rok 2018. Hlavné cíle jsou zhodnotit, zda rozpočtové řízení funguje hladce a zda jsou zprávy Evropské komise, ehm, tedy zda je vše předkládáno Evropské komisi řádně. A ehm, Jde spíše o kvalitativní hledisko než kvantitativní, to znamená, e, i když třeba chyba nemusí být významná v monetárním e, slova smyslu, ale přesto to může být významné, e, pokud jde třeba o podvody, i když se to týká drobné částky. V takovém případě to svou povahou je významné. Pokud je o rok 2018, Evropská unie eh, závazky i platby téměř plně využila. Máme ovšem čtyři oblasti, kde jsme identifikovali rizika pro evropský rozpočet. První se týká eh, fondů eh, AC zatímco počet v roce 2018 se snížil, tak přesto jsou tady prodlevy v provádění těchto fondů. Pouze 27 plateb bylo vyplaceno ke konci roku 2018 ve srovnání s 33 procenty, pardon, jsou to 33 Ke konci roku 2018 je zřejmé, že míra absorpce je zejména nízká pro eh, Chorvatsko, Itálii, Maltu, zatímco eh, Finsko, Lucembursko a Rakousko má nejvyšší míru čerpání. Pokud jde eh, o nevyplacené závazky, tak to je eh, riziko, na které jsme také upozornili v kapitole 2. A eh, prodleva v provádění těchto fondů vede k dalšímu navyšování RAL, eh, což představuje 281 miliard v roce 2018. Toto číslo ukazuje, že RAL od roku 2007 eh, soustavně roste a v roce 2023 by to mohlo eh, být navýšeno na 340 miliard. To by mohlo vést k problému s likviditou a eh, s platbami Tedy je potřeba to vše pečlivě sledovat a my jsme se tomu věnovali podrobněji. Doporučujeme, aby komise přijala opatření, aby zabránila tlaku eh, na mm, tyto platby tím, že by se přijal, eh, až se bude přicházet, přijímat eh, nadcházející víceletý rámec, aby to bylo tady přijato včas. Jsou tady různé efekty, které by mohly jinak ohrozit evropský rozpočet. E, tady je také potřeba e, využít externí fondy tak, aby se zvýšil potenciální dopad evropského rozpočtu. E, dále máme tady záruku EFSI a mm, další. A tady vidíte stropy, které ukazují maximální možnou expozici evropského rozpočtu. Ehm, vidíme tady postupný nárůst a máme tady celkovou expozici 92 miliard euro a v rámci příštího víceletého fondu eh, zárukové fondy budou ehm, ve společné obálce eh, a my si myslíme, že komise by měla mm, eh, monitorovat tuto expozici a měla by k tomu přistupovat obezřetností, s obezřetnostní metodologií a osvědčenými postupy. E, další rizikový faktor je, že EIB má jiná pravidla účetní. EIB ehm, e není evropskou institucí a svou zvlášť, kvůli své zvláštní povaze má jiné úpravy řízení ve srovnání se zbytkem evropského rozpočtu. Tady vidíte různá čísla na PowerPointu a rozpočet pro operace EIB v posledních letech byl navýšen eh, od roku 2007 až 2018 tady bylo eh, z evropského eh, rozpočtu přesunuto 14 miliard a bude to pokračovat i nadále. A, a role EIB je stále silnější. Máme tady 650 miliard, které by měly sloužit dalším investicím a záruka je 38 miliard. A někdy některé uh, Tedy Evropská komise by měla poskytovat rozpočtovému orgánu dostatek informací, aby podpořila jeho práci a přeskum EIP. Měl by tady být roční přehled toho, co je přesounováno z evropského rozpočtu směrem k EIP. Všechny potenciálně rizikové oblasti musí být ošetřeny tak, aby byl evropský rozpočet ochráněn. Thank you very much. Velice vám děkuji a nyní Jan Gregor. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, chtěl bych vás seznámit s hlavními body kapitoly 3, která se zabývá výkonností evropských problémů. A my se zaměřujeme na výkonnost již od roku 2010. V roce 2014 jsme doplnili přímé testování jednotlivých projektů, což také vidíme v jednotlivých kapitolách. V posledních letech jsme snaž, se snažili zaměřit kapitolu 3 na systematické a horizontální otázky. My jsme tedy srovnávali například výkonnost komise s ost výkonností ostatních mezinárodních a národních organizací. V roce 2017 jsme eh, rozhodovali a dívali jsme se na tom, jak eh, výsledná data jsou dále využívána a také to jsme také používali a vyhodnocovali určitá kritéria a data. A ukazatele, které jsou uvedeny také v návrhu rozpočtu pro rok 2019. Zpráva komise byla poprvé vydána v květnu 2018 a a programy o výkonnosti jsme tenkrát také vydali a tímto způsobem se lépe dokumentuje výkonnost rozpočtu EU. My tímto způsobem také můžeme kalkulovat pokrok, což vidíte v části 1a e, kapitoly 3 a potom e, v části B e, jsme toho názoru, že výsledky ne Eh, ukazují dobrý obrázek skutečného pokroku. A proč? Protože mnohé ukazatele nebyly správně vybrány, protože 60 indikátorů z našeho hlediska jsou e, ukazatele vstupu a výstupu a chybí tady návaznost na výdaje EU a některé aspekty nejsou pokryty ukazateli. My také máme potíže s kalkulací výkonnosti a s pokrokem výkonnosti, takže 44 ukazatelů u těchto jsme nedokázali vypočítat pokrok a to souvisí s tím, že tady chybí eh, prahové hodnoty a cílové hodnoty a také není zde správná metodologie. Já se také pokusím zmínit další dvě části kapitoly 3 a to je rekapitulace našich doporučení pro rok 2018. Jsme poskytli 140 eh, doporučení testovaným eh, subjektům Eh, velká část byla akceptována a 14 byla akceptována pouze částečně a pouze 6 nebylo akceptováno vůbec. A my také každý rok eh, sledujeme provádění našich doporučení a my jsme se letos zaměřili na doporučení z roku 2015. Většina našich doporučení byla provedena celkově. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za to, že účetní dvůr hovoří stručně, protože pak budeme mít dostatek času na kladení otázek. A nyní paní Lindström. Jako poslední z účetního dvora. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vás seznámit s kapitolou 4. Celá eh, léta jsme nenahlíželi na příjmy jako na nejdůležitější věc a to se nyní změní, protože my v současné době se zabýváme více příjmy, protože máme méně příjmu, kterými musíme financovat v činnost Evropské unie. A já bych se chtěla zaměřit na tři body. Za prvé na naše nálezy. My jsme se dívali na eh, vzorek 15 zpráv a také jsme hodnotili kontrolní systémy států. Letos to byla Francie, Španělsko a Itálie. Také jsme posléze vyhodnotili eh, činnost eh, DG Budget a Eurostatu za rok 2018. Našli jsme, že chybovost nebyla závažná, že systémy fungují účinně, ale kontroly tradičních příjmů a také celní příjmy jsou pouze částečně efektivní. A pokud se týče vlastních příjmů, tak v Itálii, ve Francii a ve Španělsku jsme našli, eh, že jsou slabiny při zprávě vlastních zdrojů. Ve Španělsku jsme zjistili, že není dostatek dohledu, také slabá místa byla u verifikace ze strany komise. Tady doporučujeme, abychom prováděli eh, hodnocení posuzování rizik, které bude více strukturované na národní úrovni a jestliže dojde k neočekávaným změnách v číslech, tak by měly být co nejrychleji kontrolovány. Za druhé je důležité, abychom se dívali na celou eh, spektrum našich eh, zpráv. My se zatím díváme pouze na to, co je součástí účetnictví a zdali je to správné. Jestliže by došlo k většímu výběru celních cel, tak eh, by se to také měli, mělo projevit. My jsme také vydali další zprávy ve, stav, ve vazbě k vlastním eh, prostředkům a jak by bylo možné tyto zprávy zlepšit. Eh, u elektronického obchodu jsme například zjistili, že určité systémy ve vztahu k exportům nefungují úplně dobře. A my se také zabýváme analýzou rizika u celních kontrol. A co navrhujeme do budoucna ve vztahu k příjmům. V roce 2018 byl předložen nový návrh ze strany komise eh, pro vlastní prostředky a my jsme k tomu zpracovali stanovisko. Ten, o tomto návrhu se nadále jedná. Komise chce zjednodušit systém a také zahrnit nové zdroje příjmu. My zde máme určité obavy vůči v souvislosti s těmi s těmito zdroji. A také tady bylo eh, jasné, že tady bude jisté spoždění, například týkající se korporátní daně a také z, zatím tím eh, také měl být zapracován a začleněn eh, systém emisí, ale na tom se ještě dále pracuje. Další dal, dále by měla být zlepšena zpráce mezi OLAFem a EPO a my se domníváme, že tato spolupráce by měla být velice relevantní v následujících měsících. Ve zvláštní zprávě zdůrazňujeme, že je třeba zvýšit účinnost šetření OLAFu ve vztahu k vlastním prostředkům. Také jsme zdůraznili, že EPO by se mohlo změnit. A dále také se představili, byly představena další opatření. Děkuji vám za pozornost. Vielen herzlichen Dank, Frau Lindström. Nun darf ich den Kommissar. Děkuji a nyní prosím pana komisaře, aby se ujal slova. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení. Vážení poslanci a poslankyně, vážení členové Evropského účetního dvora, dámy a pánové. Během posledního roku jsem měl příjemnou povinnost pravidelně předstupovat před váš výbor. Těším se na to, že tak budou moci učinit i během nadcházejících pěti let. Občas se naše názory rozcházejí, ale naplňujeme hlavní cíl, jímž je, aby evropský rozpočet měl přidanou hodnotu a aby peníze daňových poplatníků se řádně investovaly. Věřím, že to je možné pouze za předpokladu, že bude fungovat dobře spolupráce mezi našimi dvěma institucemi, s členskými státy, a v neposlední řadě s Evropským účetním dvorem. Vím, že vy, paní předsedkyně a řada vašich kolegů a kolegyň, můžete zajistit, aby poučení z minulosti bylo přetaveno v dobrá rozhodnutí o vynakládání rozpočtu. I dobrá spolupráce příslušných dvou výborů může dále posilit naši práci. Jak vysvětlil pan Lazaru a ostatní, Spolupráce je dobrá, my za ní děkujeme, jsme za ní vděční. Tím, že máme pozitivní stanovisko Evropského účetního dvora a že máme nižší chybovost než v minulosti, jsme v lepší situaci. Kromě toho jsme také více zacíleni na cíle jednotlivých programů. Jako komisař pro rozpočet a jeho zprávu bych se chtěl soustředit na pár velkých výzev, které před námi stojí. Rozpočet a politiky Evropské unie zlepšují každodenní život občanů Evropské unie. Jen pár příkladů. Podporujeme podniky, zvyšujeme konkurenceschopnost, vytváříme nové výrobky a tak, aby vytvářeli nové výrobky a šli na nové trhy. Podpora přístupu k rychlému internetu pro firmy a rodiny což umožní lepší a rychlejší využívání komunikačních technologií a přispěje k tomu, že lidé mohou žít tam, kde chtějí a nemusí se eh, stěhovat do městských aglomerací. Kromě toho podporujeme výzkumné a inovační programy, které například pomáhají bojovat proti rakovině. Rakovina určitě bude jedno z nejdůležitějších témat nadcházející letech pro tuto komisi. To je jenom pár příkladů. Je jich o hodně více. Když hovořím s občany, tak často neví, co dostávají od Evropské unie. Neví, jak evropská politika, jak peníze z evropského rozpočtu přispívají k jejich každodennímu životu. Je naší společnou výzvou a povinností lépe vysvětlovat výhody, které evropští občané z Evropské unie mají a pomáhat jim lépe oceňovat přidanou hodnotu a důležitost investic evropské úrovně. Je potřeba také ukázat, že jsme schopni, pokud program pořádně nefunguje, ho změnit. Bylo potvrzeno, že Evropská komise má sofistikovaný rámec pro měření výkonnosti a že má dobré ukazatele. Pochopitelně i tady jsou rezervy. Musíme si položit otázku, jestli jsme si stanovili jasné cíle, které jsou podloženy smysluplnými ukazateli. Získáváme ty nejlepší údaje? Předkládáme je užitečným způsobem? Využíváme je ke zlepšení politiky? Rádi bychom vám a kolegům v parlamentu poskytli dobrý základ pro politická rozhodování o budoucím rozpočtu a absolutoriu za rozpočet minulý. Budu se těšit na další spolupráci s vámi a s Evropským účetním dvorem. Evropská komise pracuje s evropským rozpočtem ve složitém prostředí s různými partnery, včetně členských států, které představují 75 eh, evropského rozpočtu a mezinárodní organizaci. Máme příjemce z celé Evropské unie, ale i v zemích mimo Evropskou unii. Evropské fondy se často v praxi používají daleko od Bruselu. Naším důležitým, ale měnícím úkolem je zajistit, aby vedoucí pracovníci v praxi se drželi našich pravidel. Evropská komise ve spolupráci s členskými státy a dalšími organizacemi se neustále snaží snižovat riziko a je-li to potřeba, činí opatření k řešení případně nalezených slabin. Je potřeba držet se nejvyšších standardů nakládání s prostředky a soustředit se na riziko. Chybovost je jeden užitečný ukazatel, ale jenom jeden z několika a je to jenom ukazatel. Ukazuje pouze jednu část komplexní situace. Chceme využít i prohlášení o věrohodnosti a používáme u Fondu soudržnosti nový přístup. V tuto chvíli diskutujeme o tom, jak, co si vzít z toho, co jsme se naučili během pilotní fáze, a jak nový přístup rozšířit i na další části evropského rozpočtu. Budu na tom nadále pracovat a doufám, že naše spolupráce bude plodná. Myslím, že se všichni zhodneme na tom, že bychom měli vycházet z dostupných informací, pokud jsou dostatečně kvalitní. Naším hlavním cílem musí být optimalizovat audit evropského rozpočtu. Zajistit, abychom se soustředili na ty oblasti, kde je to nejvíce potřeba. Nebudeme se ale bránit citlivým otázkám jako třeba střed zájmu a právní stát. Rád bych připomenul, že chyba neznamená, že jsme přišli o evropské peníze. Evropská komise nebude tolerovat podvody a budu pracovat na, jež, na zlepšení ochrany finančních zájmů Evropské unie. Vytvoření EPPO, vytvoření nové strategie pro boje proti podvodům. To jsou vše důležité kroky tímto směrem. Postarám se o zvýšení ochrany peněz evropských občanů. Dostal jsem to za úkol. S OLAFem a EPO budeme bojovat proti podvodům v EU. Všechny strany musí mít dostatečné zdroje k tomu, aby mohly zajistit ochranu finančních zájmů, stíhání podvodníků a zpětné vymáhání prostředků. Nyní pár slov k organizaci v Evropské komisi. Musíme zajistit, aby zpráva, kterou, kterou se zabýváme, byla efektivní. Chceme, aby se komise digitálně transformovala, aby vycházela z údajů, proto ale potřebujeme vytvořit operativní systémy, informati- informační systémy, které mají podporovat zjednodušení státní zprávy a zlepšovat politická řešení. Bude to nejenom úsporné, ale také to povede k lepší koordinaci. Nějaký pokrok už máme za sebou, ale teď musíme ještě modernizovat a racionalizovat digitální řešení tak, aby byla otevřenější, bezpečnější a samostatnější. Chci, aby Evropská komise vedla příkladem, Budeme se dělit o své zkušenosti s dalšími členskými státy, tak aby státní sektor mohl začít odpovídat v digitální době. Musíme spolupracovat. Jedním, jednou z hlavních výzev bude operační součinnost, interoperabilita, o kterou se musíme postupně stači, snažit. Tím se dostáváme k víceletému finančnímu rámci Soustředíme se na otázky, které jsou důležité pro architekturu, architekturu financování politik budoucnosti. Budeme muset činit volby. Pokud se chceme připravit na budoucnost, tak k tomu musíme vyrovat určité prostředky. Pokud se chceme soustředit na výkonnost, tak potom musíme postavit programy na jasných cílech a ukazatelích. Pokud chceme posílit dodržování práva a snížit chybovost, tak musíme podporovat jednodušší pravidla. Vzali už jsme v úvahu dobré rady, které jsme dostali od Evropského účetního dvoru při přípravě těchto návrhů. Teď potřebujeme vaši podporu, aby budoucí generace programu byla ještě lepší než ta stávající. Jsme opravdu na kritické křižovatce vyjednávání o víceletém finančním rámci. Finské předsednictví je schopno připravit základ pro dohodu, ten kompromis bude složitý, ale věříme, že je dosažitelný. Prosincová Evropská rada bude rozhodnou chvílí pro posun těchto vyjednávání směrem k vyrovnanému modernímu rozpočtu na dalších sedm let. Vyjednavačům často říkáme, že je potřeba se rozhodnout teď, čím dříve se dohodne rada, tím lépe. Tím v podstatě začnou vyjednávání s Evropským parlamentem, který s ním musím souhlasit. Je potřeba být realistický, vyvážený a uvědomovat si, že naše instituce mají stejný cíl, tedy dát Evropě prostředky, aby mohla naplnit své cíle a miliony lidí, malé střední podniky, podnikatelé, studenti mohli čerpat z evropských peněz. Poučme se z minulosti, pracujme lépe v budoucnosti, budu se těšit na další spolupráci jejímž cílem je zajistit, aby náš rozpočet podporoval naplňování budoucích priorit při respektování odpovědnosti a transparentnosti. Kolegyně a kolegové, je to náš společný úkol, máme novou komisi, nový parlament, nový víceletý finanční rámec a spoustu nápadů. Využijeme maximálně této příležitosti a doufám, že společně Zajistíme, aby naše pravidla byla jednodušší a pevnější a aby evropský rozpočet vedl k blahobytné budoucnosti našich občanů. Děkuji za pozornost a velice rád se budu těšit na diskusi. So, vielen Děkuji vám srdečně. Děkuji. Eh, já bych eh, ráda položila úvodem několik otázek a Ráda bych eh, začala eh, RAL. O tom se tady hovořilo velice mm, důrazně. My se vždy snažíme Rala Likide eh, odvrátit, protože to vlastně znamená, že jsme zadluženi. Objevuje se ve fakturách a faktury v členských státech již opět toto obsahují. A pokud to o příští roky, tak vážně hrozí eh, krize v platbách. Mě by zajímalo, jaké kroky chce komise přijmout, zejména eh, tedy tak, aby byla odvrácena krize v roce 20 až 22, to budou ty nejnáročnější roky a zále by mě zajímalo, zda jsou i opatření, eh, která vyplývají pro další víceletý rámec, tak aby se eventuálně um, změnilo pravidlo M plus 3 nebo obdobná pravidla, tak abychom se již nedostali do obdobné situace, tak abychom, tak jako je to v současnosti, měli uh, žádná celá 99 HDP uh, jako um, platební oprávnění. Uh, ono to, se to kumuluje, programy začínají vždy velmi pozdě a to se neustále prodlužuje do budoucnosti. A protože tady máme N plus 3, tak ty staré programy končí velmi pozdě a to znamená, že vlastně už nemáme jasné e, struktury ve víceletém finančním e, rámci, ale ono se to vlastně všechno e, překrývá. Překrývá se ten starý rok s tím běžným rokem, staré programy s novými programy a ta situace je vlastně v současnosti ještě horší než před několika lety a k tomu by mě zajímalo více podrobností. Další věc, která mě zaujala, a teď e, začnu po pořadě tím, co nejvíce e, trápí rozpočet. Vlastní zdroje. E, tady podvody v oblasti přidané, daně z přidané hodnoty jsou veliké a pokud jde o, nebo tady, tady jsou zkrátka problémy, že tady máme uh, nějaké nedostatky ve výši 500 milionů a já jsem potom frustrovaná, když se na nás obrátí OLAF, uh, protože my tady máme 500 milionů a my tam s celým týmem delegací řešíme tuto částku a uh, tam vlastně to je obrovské číslo a, a já si kladu otázku, jaké koncepty tady do budoucna máme, abychom přivedli členské státy k tomu, aby postupovali přeshraničně a kde se nachází konkrétní slabiny, pokud jde o uh, účtování DPH, o její evidenci a my se tady budeme ještě více podrobněji bavit na téma DPH, protože to je obrovské téma, které podle mého názoru eh, musíme probrat velmi intenzivně. Eh, pokud jde o ocla, tak tady byla zpráva účetního dvora, kde se odhaluje eh, slabina našeho celního systému, tedy zaměřili se na odhalování celních podvodů, eh, například když se zboží eh, podceňuje a tak dále. A celní orgány, když nejsou dostatečně vybaveny a i naše evropské um, uh, útvary mm, tam mm, neodvádí nebo nejsou dostatečně na to vybaveny. A tady ty problémy, které tady přetrvávají roky, tak eh, to by se mělo překlenout, měla by se posílit eh, ta práce v celní oblasti a zejména tady spolupráce. A čtvrtá otázka. Já se snažím pokládat ty otázky velmi hutně a stručně, tak aby byl čas na otázky ostatních kolegů, protože pokud to je o DPH, tak tam komise hovořila velmi vágně. Vy jste hovořil o tom, že v podstatě všechny členské státy mohou být doč, dotčeny daní z DPH. Ano, já si to uvědomuji, ale mě zajímají ty nedostatky. Můžete to prosím eh, přesněji vymezit a identifikovat. A dále, a to je takové trochu v uvozovkách menší téma, eh, v politiku jsem četla, že komise eh, chce eh, vyčlenit více peněz pro určité lety, soukromé lety nějak, nebo pro lety vysokých úředníků. A mě by zajímalo, co to je vlastně za opatření, Eh, můžete na to odpovědět a pokud eh, nestihnete odpovědět na všechny otázky dnes, tak prosím alespoň dodatečně písemně. A poslední otázka, ta se týká soudržnosti a zemědělství. Máme takzvanou novou auditní zprávu o České republice a poté eh, Mm, tady zazněly hlášky ohledně New York Times a tedy to téma zabírání půdy nebo zneužívání půdy a prostředků v rámci zemědělství a sou, politiky soudržnosti, ehm, které se využívají k posílení oligarchických struktur a to není cílem Evropské unie. Cílem Evropské unie, aby co nejvíce občanů mohlo profitovat eh, z našich politik a ne pouze několik málo jedinců. Takže ehm, protože právě včera se o tom psalo v médiích eh, velmi intenzivně a na internetu jsme potom nalezli tu auditní zprávu, což pro mě bylo velice napínavé, to musím říci, protože oficiálně bychom eh, do něj neměli mít možnost nahlédnout, ale na internetu už je, takže to um, pro předsedkyni výboru pro kontrolu rozpočtu situaci trošku komplikuje, protože my ho vlastně jako nemáme, tu, my tu zprávu nemáme, eh, nemáme o tom mluvit, ale ono je to na internetu a všichni, všichni to vidí a všichni o tom mluví, takže o tom prostě mluvit musíme také, protože to, co tam mm, ta, ta zpráva obsahuje, to opravdu je pozoruhodné, abych se vyjádřila obezřetně. A velmi by mě zajímalo, jak chcete posílit opatření s ohledem na tyto nešvary, ke kterým dochází a které nejsou ojedinělé. Dochází k tomu opakovaně a vyvolává to pochybnosti občanů a potom uh, si všichni myslí, že uh, některé subjekty dostávají naprosté maximum prostředků a ty ostatní potom na ten nezbyde nic. Takže prosím, můžete se k tomu vyjádřit a Eh, pokud nemůžete zabrousit všude do detailů, tak eh, se nám to jistě podaří někdy příště. Ok, exkluzivní mir erstmal. Okay, Beantwortung, gerne. Ano, já se pokusím na to odpovědět. A to zpravodajové prostě musí dělat, že odpovídají na otázky. První otázka RAL neuhrazené závazky z minulých let. Když jsem se tímto tématem začal zabývat, tak musím říci, že tato čísla mě trochu iritovala. Hovořil jsem se spolupracovníky, ti tak nervózní nejsou, protože mi vysvětlili, na časov, že na časové ose je to určitý průběh. Samozřejmě toto číslo se zvětšilo, ale eh, Eh, iritace, že by to mohlo vést eh, k problémům s likviditou, tak, tak to není. Je to věc, kterou musíme pečlivě sledovat ale vy jste se také ptala, co se s tím dá dělat v budoucnosti a jaké závěry z aktuálního víceletého eh, finančního rámce máme, které můžeme použít v budoucnosti. Vy jste hovořila o N plus 3 a to se mi zrovna také nelíbilo, když jsme jednali o minulém rozpočtu a tenkrát jsme chtěli vyjít vstříct Velké Británii a rozšířili jsme dobrou úpravu N plus 2 na N plus 3, ale tady uh, nemáme s tím velké zkušenosti, takže lze provádět projekty o rok déle, ale to vede k tomu, že země, které mají implementační potíže, ty si sedly pohodlně do křesla a řekli si, no teď já mám ještě o rok déle čas. A to vedlo k tomuto deadlocku. A potom je tady další věc, která je důležitá pro aktuální diskusy. A sice časový bod eh, projednávání víceletého eh, finančního rámce souvisí s tím, kdy můžeme zahájit další jednání a implementaci. V minulém eh, eh, roce to bylo schváleno 13. prosince a potom teprve v lednu toto vstoupilo v platnost, protože se museli schválit programy a nařízení a to znamená, že my také již máme spoštění. A potom je tady třetí věc, kterou vidím pozitivně. Tenkrát jsme zavedli že členské státy museli předložit strategie pro jednotlivé oblasti, což byl předpoklad pro uvolnění prostředků. Já, když jsem se stal komisařem pro regionální politiku, tak jsem eh, zjistil, že existují přístavy, které se nevyužívají, letiš, regionální letiště, které se nevyužívají. A mezi tím se toto eh, napravilo. A jak to? My jsme vyžadovali od jednotlivých zemí dopravní strategii, eh, tak aby tyto země také ukázaly, jak budou tyto letiště a přístavy a silnice využívat. Některým zemím to trvalo, než to to sestavilo, ale než to, než to sestavili, ale pak se ukázalo, že strategické plány již obsahují určitou logiku. A protože u některý, některým zemím to trvalo déle, tak právě proto se to trošku spozdilo, ale byly to dobré investice, které se osvědčí i pro budoucnost. Takže prosím, podporujte nás v našich snahách vyhnout se N plus 3. Jde o to, abychom měli co nejdříve finanční rámec, pak můžeme rychle zahájit implementaci. A pokud se týče vlastních prostředků a podvodu z DPH. Takže pokud se týče cel, tak tady jsme udělali velký pokrok. Měli jsme velký problém se Spojeným královstvím. Tady se provedla analýza také byl zapojen OLAF a potom se zjistilo, že tady vznikla škoda ve výši 2,8 miliard euro. Nyní toto projednáváme také s celními úřady ve Velké Británii a musím říci, že výkonnost se již zlepšila. A toto se týká také dalších oblastí v, v u DPH odhadujeme podvady asi na 2 miliardy za rok. Takže těchto 95 miliard, o kterých si říkala, takže ano, to, byla, eh, to bylo nahlášeno od eh, u DPH, VAT. Irgendwo auch dazu, aber VAT ist etwas, was a to je interní problém EU. Tady existují různá řešení. My před několika dny jsme se také sešli se zástupci malých a středních podniků, kteří řekl, se kterými jsme projednávali to, že například podnikatel, který z Bavorska dodává zboží do Řecka, musí e, zabezpečit, aby se odváděla DPH správně v Řecku. Ale to se takto dělat opravdu nedá dělat. Tady musíme navrhnout lepší postupy, tak abychom mohli splnit náš společný cíl. Pokud se týče nárůstu možných ná, leteckých nákladů. Toto číslo nemohu potvrdit, eh, číslo nemám v hlavě, ale my jsme uzavřeli rámcovou smlouvu, kterou máme vždycky. To neznamená, že tato částka bude vyčerpána, ale my musíme provádět takovéto výběrové řízení, proto protože když je třeba si najmout letecké taxi, tak abychom měli smluvní partnery, od kterých se ho, si ho můžeme najmout. Tak máme rámcovou smlouvu s příslušnými firmami. Ale my vždy přesně kontrolujeme, zdali toto je levnější, než letět linkou protože to je vlastně to hlavní, o co jde, aby se neutrácelo a aby byla zabezpečena transparentnost. Poslední bod. Otázky právních předpisů a právního státu. Takže případy v Česku, ano, je to veřejná záležitost, my jsme to nezveřejnili, já vás žádám o pochopení, já to říkám také do budoucnosti, jestliže budete chtít klást ještě další otázky. Pro nás je tento postup kolem Agrofertu to ještě není dokončeno. A protože to ještě není dokončeno, uzavřeno, tak já se také nemohu vyjádřit k obsahu. Tady jde o něco, co má co dočinění s pravidly compliance a také s právním státem. Jestliže my jako Evropská instituce toto požadujeme, tak také musíme postupovat maximálně standardně. To znamená, že v současné době já se k věci jako takové nemohu vyjádřit, protože by to bylo v rozporu s pravidly to, co jsme udělali nyní v jednom případě. My jako komise jsme vypracovali závěrečnou zprávu a tato závěrečná zpráva byla přidána České straně a ta má možnost se k tomu vyjádřit. A já myslím, že bude podáno stanovisko a tento proces ještě není uzavřen. Proces bude uzavřen až na základě stanoviska, také dojde k slyšení obě, obou stran a komise eh, předloží závěrečnou zprávu se závěry a to bude pravděpodobně v polovině druhé poloviny příštího roku a pak o tom můžeme veřejně diskutovat. Není to žádná legrace, když se všechno dostane okamžitě do novin. Já si říkám, proč máme potom důvěrný charakter. Pro mě to žádná legrace není. Já to nezdílím, já dodržuji pravidla hry. To, co vy děláte, to můžete dělat, jak chcete, ale já musím dodržovat tato pravidla hry. A to co vy jste řávěrem řekla, paní předsedkyně, to je otázka podvodu z pozemky? A například to bylo na Slovensku. Kata, katastr není tam dělali se podvody v katastru, to musíme také ještě prošetřit. Já musím říci, že podobné zkušenosti jsme udělali v Řecku. Nevyřeší se to přes noc, ale jestliže se takovéto problémy zjistí, pak se musí udělat náprava. So, nur eine, eine... Dobře, možná ještě jedna poznámka, vážený pane komisaři, protože ta, ehm, my jsme si eh, tady všimli takové vlny nepokoje u kolegů. Pokud se takováto zpráva objeví v médiích, a já budu teď úplně otevřená a upřímná, Eh, pokud ta pravidla hry nefungují, tak je budeme muset změnit, protože když je tady nějaká závěrečná zpráva, tak musíme najít možnost, abychom to mohli tady probrat na našem výboru. Když je to k dispozici na internetu, eh, když je tam ten odkaz, tak je to pro nás skutečně téměř eh, nemožná pozice, protože my tady stojíme t, Eh, tak jako trošku hloupě, protože ta zpráva je veřejná, je na internetu a zároveň komisař nesmí nic říci. Takže to opravdu je velice nepřijatelná situace nebo nepříjemná pro obě strany. Takže se budeme muset podívat na ta pravidla hry a musíme se zamyslet nad tím, zda by nebylo vhodné je do nějaké míry změnit. A na koordinátorech jsme se rozhodli, že k tomu vyzveme o stanovisko právní eh, radu tak eh, eh, abychom věděli, jak eh, se k tomu vyjádřit. A teď prosím slovo stínovým, stínový zpravodajové, skolegyně Penková jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se přihlásila, protože my jsme teď hodinu strávili tím, že všichni až na stínové zpravodaje mohli položit své otázky. Všech, já bych byla ráda, Máme všechny termíny a proto bych si přála, eh, aby eh, tady byl vymezený čas pro každého, aby se to víceméně dodržovalo, protože, ale čím déle budete mluvit, tak tím eh, méně bude prostoru pro otázky. Ale já si myslím, že je důležité, abychom všichni měli právo položit svou otázku a svůj čas mohli využít. Účetní dvůr tomu musíme dát 20 minut, komisaři také musíme dát alespoň 10 minut a to, tuto možnost musíme těmto osobám nabídnout. E, to je zdvořilé a je to důležité navzdory veškerým emocím, které to v nás může vyvolávat. Kolegyně Penková. Thank you, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji členům účetního dvora za předložení zprávy. Děkuji také panu komisaři za odpovědi na naše otázky i za jeho předchozí písemné odpovědi. Jenom velice stručně. Ráda bych si nechala jednu věc dovysvětlit. Musím se vrátit o krok zpátky. Vím, že jsme hovořili o nadcházejícím programovacím období, ale já mám otázku týkající se stávajícího. Především, co se týče Eh, výběrové a absorpční úrovně v rámci stávajícího víceletého finančního rámce. My jsme dostali odpověď, která se týkala jenom Fondu politiky soudržnosti. A rádi bychom věděli, jestli by bylo možné dostat informace k úrovni absorpce u všech fondů pod víceletým finančním rámcem. Je mi jasné, že tyto údaje nebudete schopni poskytnout nyní, ale pokud tyto informace nejsou veřejně dostupné, tak poprosím o písemnou odpověď. Děkuji. Tana kolegy Olivier Chastel. Kolega Olivier Chastel. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Mám pocit, že tady dneska je opravdu hodně napětí na tom našem výboru. Pane komisaři, já bych se chtěl vrátit k pár věcem ve vašich písemných odpovědích a kromě toho bych také chtěl navázat, navázat na to, co říkala paní předsedkyně k podvodům u DPH. Samozřejmě, přes noci se tamhle někde vytváří rozpočet, a pak je člověk frustrovaný, když prostě má pocit, že se počítá s tím, že se bude podvádět s DPH. Kromě té celkové úrovně podvodu u DPH bych velice rád věděl, jak Evropská unie si vynucuje určitá eh, pravidla u DPH, kde se v tuto chvíli podvádí, zvláště v oblasti elektronického obchodování. A máme pocit, že i v budoucnosti těch podvodů bude opravdu hodně u DPH u elektronického obchodování a proto si myslím, že je potřeba se tím více zabývat. To je první věc, kterou jsem chtěl navázat na to, co už říkala paní předsedkyně u podvodu eh, z DPH. Druhá věc. V roce 2018 byl předložen návrh moderního evropského rozpočtu, který má nový víceletý finanční rámec eh, pro léta 2021 až 2027 a mě by zajímalo, jak jste se poučili z minulého finančního rámce a jaká poučení jste přetavili do toho nového? například co kratší programovací období, tak by to mohlo být sladěno, sladěno s mandátem Evropské komise a parlamentu. A třetí připomínka, která se velmi často a, tady opakuje, se týká chybovosti a metodologie. Zajímalo by mě, jestli chcete učinit nějaká opatření pro zjednodušení té metodologie pro výpočet chybovosti, aby se prostě zajistilo, že všichni používají stejnou chybovost, když ji hodnotí, abychom v té informaci měli jasněji než dnes. A potom by mě zajímaly, jak chcete zlepšit sbírání údajů především v případech, že dochází ke sdílené, sdílenému, sdílenému managementu s členskými státy. A potom ještě poslední věc, a tady zase odkazuji na otázku 34 a 35, na kterou jste písemně odpověděl. A v té písemné odpovědi říkáte, že Evropská komise v rámci přípravy příštího víceletého rámce a programování a spouštění budoucí generace těch fondů a finančních programů musí komise poskytnout další vysvětlení. A mě by zajímalo, jak má do toho lépe zapojit výkonnost jakožto další základ finančního programování a plánování ve dalším víceletém finančním rámci. Tedy v čem to bude jiné u těchto nových programů? A jak jste se poučili z toho předchozího cyklu? Děkuji. Viola von... Děkuji, Viola von Kramon. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. A protože jste byl eh, komisařem pro eh, regiony a protože už jsme o případu Babiš kdysi v minulosti hovořili, chtěla bych obzvlášť zdůraznit, že s ohledem na obrovskou skepsi, která je již dlouho spojena s velkými výdaji na strukturální fondy a fondy soudržnosti a na zemědělství, eh, kde vlastně nebo že máme velký zájem na tom, když teď zkoumáte takový případ v České republice, Olaf to ukončí a potom se někam předá zpráva, tak my ve výboru pro rozpočtovou kontrolu bychom o tom měli být okamžitě informováni. Protože je zcela zřejmé, jak jsme si všimli včera večer, nastaly všechny naše obavy a v interní zprávě, kterou, jak jste právě říkal, eh, zaslali České republice, jste právě potvrdil eh, všechny tyto věci. A my teď máme opět eh, dlouhou dobu čekat, půl roku na to, až už proběhnou vyjednávání o víceletém rámci, teprve potom se máme zabývat tímto případem to není v pořádku. My tady máme sehrávat určitou roli a já jako poslankyně se vnímám naprosto jinak. To, co říkala paní předsedkyně, je pravda. Pokud s našimi penězmi podporujeme oligarchické struktury, eh, tak máme problém, opravdový problém. A pan Babiš nejen, že má nej, třetí největší koncern v České republice, ale i ve Wittenbergu je největším zaměstnavatelem a je také ve východním Německu největším majitelem nemovitostí v mnoha, nemovitostí oblastí, v mnoha regionech a tam se také děje to, před čím neustále varujeme a kde se snažíme zasáhnout proti tomu našimi nástroji a prostředky. Je to naprosto zřejmé zneužívání evropských prostředků a proto bych o tom chtěla diskutovat v reálném čase, v tom okamžiku, eh, kdy vy to mm, tímto způsobem řešíte. Takže je důležité, abychom takové zprávy dostali. Eh, pokud se mm, tedy pravidla hry změní, tak budeme jedině rádi. To je důležité. Chceme se hrát naši úlohu. A za druhé, odpovědi na otázky, které jsme položili již v minulosti, pokud jde o případ Babiš a další případy zneužívání prostředků, tam potřebujeme ty odpovědi eh, v přiměřené době. Pan Kastel to také říkal. My eh, tady v rozpočtu se dohadujeme o drobných částkách a přitom víme, že na různých místech i jinde, eh, na Slovensku a tak dále, tam víme, že dochází k zneužívání ve velkém stylu a pak teprve s velkým časovým odstupem se my eh, můžeme zapojit do diskuze o těchto případů. Takže to nás rozhodně neuspokojuje a ráda bych upozornila na to, že to musí mít důsledky přece i pro českou politiku. A proto musí být v našem zájmu, abychom o tom mohli diskutovat v reálném čase, kdy se to děje a řeší. Když tento případ, tak jak to popsala komise, se řeší tím způsobem, který popsala, tak to musí mít důsledky a je otázka, jak se k tomu postavit postaví česká veřejnost. Viděli jste, že na ulici bylo 300 tisíc lidí a nepoprvé. To je velké číslo pro Českou republiku a tento tlak musíme sledovat a ty zprávy je potřeba. Je, musíme to zohlednit, musíme, ta zpráva musí být eh, i pro nás zveřejněna, a eh, musíme o tom řešit třeba i na plenárním zasedání. Prosím, zveřejněte to, postarejte se o to, aby zneužívání, aby k němu již nedocházelo, aby k takovým případům nedocházelo. So, erstmal herzlichen Dank. Äh, Děkuji vám srdečně. Na tomto případě také vidíme, jaké jsou nálady ve výboru a my opravdu o tom chceme diskutovat aktuálně a ne, až bude veškeré jídlo snědeno. A já si myslím, že bychom opravdu měli prověřit, proč závěrečnou zprávu nesmíme dostat. A mm, potom se o tom ještě musíme dále pobavit. Pan Kus, děkuji vám, paní předsedo, čas pokročil a proto mám jenom jeden dotaz k tématu tématu, o kterém se již hovořilo, téma interoperability. To je velice důležité téma, důležité slovo a tady tady jste také řík, řekla podporovat jednoduchá pravidla, což může v interoperabilitě fungovat jenom tehdy, jestliže budou fungovat jednoduchá a společná pravidla. Já se chci zeptat. Nejs není to především na vás, na komisi, protože komise schvaluje většinu pravidel a předpisů a může také dospět k jednoduchosti předpisů. My za nás, za naší stranu, budeme rádi dodržovat jednoduchá pravidla, protože to zjednodušuje naší práci. A také účetní dvůr toto také požaduje, aby paní Lidström hovořila o financích a tam řekla, že komplexnost finančních toků je velice složitá a proto vás naléhavě žádáme, aby došlo ke zjednodušení pravidel, abychom také mohli mít zjednodušená pravidla v interoperabilitě. Možná, že nyní by mohl odpovědět pan komisař a pak ještě další čtyři otázky. K první otázce my vám můžeme poskytnout eh, čísla o čerpání u jednotlivých programů. Tečka eh, pro otázka a problematika DPH. Já navrhuji, abychom o tom diskutovali extra a aby také přišli ještě příslušní kolegové od nás. Pak můžeme hodně dělat eh, s eh, zavedením opatření eh, elektronického obchodu a tak dále. Já mám za cíl, abychom spolupracovali s členskými státy, abychom více po porovnávali a vyměňovali si automaticky údaje, protože existuje celá řada členských států, které mají vel jsou, které jsou velice zdrženlivé, mají výhrady a mají k tomu a mají různé argumenty. Ale prostě není to věc, která by byla jednoduchá. Já bych si tedy přál, kdyby Evropský parlament mi také poskytl příslušnou podporu, tak aby členské státy byly vyzvány, aby byly v, to, v této oblasti činné. Odpověď na panu Kusovi. My pro budoucí VF, e, VFR víceletý finanční rámec e, jsme navrhli že v souvislosti s jednodušením ho doufejme, že dojde také ke snížení chybovosti. A právě proto jsem také hovořil úvodem. Nyní to bude záviset na tom, jak budou probíhat jednání mezi vámi a radou. Minule jsme měli 73 trialogů a toto nevedlo ke zjednodušení. A ještě navrh tady je to, co máme z eh, jednotlivých členských států, to je to golden plating, kteří, které si dodávají ještě další předpisy na vrch a eh, v jednotlivých člen některých členských státech klesá chuť čerpat fondy, protože malé podniky a například nevládní organizace nemají chuť čerpat, protože jsou pravidla příliš složitá. A právě proto potřebujeme jednoduchá pravidla, které subjekty budou lépe implementovat. A tak také můžeme usnadnit a ulehčit interoperabilitu. Potom téma chybovosti rozdílná metodologie. O tom jsme diskutovali velice často. E, také s účetním dvorem jsme o tom diskutovali a kvůli času o tom nebudu znovu hovořit. Máme tady různé přístupy my za, kopis, za komisi společně s členskými státy kontrolujeme všechny transakce účetní dvůr na bázi jednoletosti, tedy každoročně zkoumá jednotlivé transakce a právě proto vznikají různé míry chybovosti. A potom ještě k zelené poslankyni a také ještě ti chci říci, Moniko, myslím si, že tento pojem závěrečná zpráva je trošku zcestná, protože se jedná o interní předběžné konstatování komise, kde druhá strana je vyzvána předložit stanovisko a na základě stanovis- tohoto stanoviska a následujících rozhovorů bude zpracována na naší straně konečná závěrečná strana. Já eh, nemám žádný vliv na to, jak vy to tady u vás ve sněmovně interpretujete. Já musím dodržovat pravidla hry. Pokud budou pravidla hry změněna, tak s tím souhlasím, ale prosím, nevyčítejte mi, že dodržuji pravidla. Jestliže jsou změněna pravidla, pak je to v pořádku. Já vám k tomu mohu říci, že já a mý lidé tyto zprávy nezveřejňujeme, ale je tam tolik účastníků, že to prostě nějak vyjde najevo. Já chápu váš hněv a také rozumím tomu, že chcete o tom nebo na plenárce zde politicky diskutovat a vy musíte však také chápat, že já chci dodržovat naše pravidla, protože já jsem první, který bude kritizován za nedodržování pravidel. Als nächster der Kollege Zedowski und dann die Kollegin Kret. Kolega Zdechovský a potom kolegyně Kretu. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, máte pravdu. Pravidla se musí dodržovat. Ale není tady otázka úplně jiná, že někdo tady pravidla dodržuje a někdo je dodržovat nemusí. Já jsem deset let podnikal. Opravdu jsem nečerpal žádné evropské dotace a jednou omylem omylem jsem se zapojil do evropského projektu. V životě bych takovouhle chybu už nikdy neudělal. Tolik administrativy, tolik kontrol, tolik buzerací, tolik absolutně nesmyslných dokumentů, který jsem musel dokládat. A pak ještě přišla po třech letech znovu kontrola a přestože jsme jí to desetkrát předložili, tak znovu chtěla po mně, po mně, aby jsem to předložil znovu Úplně nesmyslně. A teďka mi, mi řekněte, já jsem byl malý podnikatel. Obraty v desítkách milionů, nic zajímavého. A teďka mi řekněte, jak se má cítit malý podnikatel, který je šikanován neskutečným způsobem. Dokonce jsem musel dokládat, že moje manželka není spřízněná s někým, kdo rozhodoval o těch dotacích. A my tady ho- hovoříme o miliardách my tady hovoříme o tom že někdo může rozhodnout že v novém programovém období two thousand and twenty one two thousand and twenty seven si rozhodne jakým směrem ty peníze půjdou a my to budeme tady řešit tři roky. vážený pane komisaři v jedné věci se mýlíte je tohle konečná zpráva? Já už jsem mluvil totiž s deseti lidma eh, z Evropské komise a ta zpráva, která šla do České republiky, je konečná. Ta už totiž konstatuje střed zájmu. Jediný, v čem není konečná, tak to je o tom, a o tom se bude výst eh, eh, dohadovací řízení, o tom, jaké budou restrikce ale o tom, že, že někdo je ve střetu zájmu nebo není, o tom už se dneska diskutovat nebude. A já proto říkám a mám otázky. A proto bych se rád možná zeptal v, o, vlastně Evropské komise na časový harmonogram. Já si myslím, že je potřeba tady znát, jakým způsobem budeme postupovat. Pak bych se chtěl zeptat, řeším neustále a na Slovensku jsem řešil podvody s evropskými dotacemi. Kdybyste viděl, kolik jsem potkal zlikvidovaných, zlikvidovaných zemědělců, kterým prostě byli museli vracet evropské dotace a pak jim sebrali celé hospodářství. Já se vás chci zeptat, jakým způsobem komise bude vymáhat ztráty. Jak vy jste zmiňoval, jak se může členský stát proti závěrům komise bránit. Chtěl bych taky vědět, jak se bude do budoucnosti aplikovat střet zájmu to znamená, že když budu miliardář, budu mít biznis postavený na zemědělských dotacích, tak můžu jít do politiky, zaparkovat na oko, na oko vlastně svou firmu někam a můžu ty evropské dotace brát. Jestli tohle je pravda, v tu chvíli říkám, je možnost jít úplně jiným směrem. A potom, jak komise se postaví k tomu aby se tato situace neopakovala a to je naprosto obecný dotaz na který můžeme dnes odpovídat. a druhá věc o které mluvil tady jan gregor když vidím jak členské státy často postupují při auditech tak se ptám jestli tady neexistuje riziko riziko zneužívání evropských peněz korupce a střetu zájmů a zda by nebylo potřeba změnit ten systém kontrol. Není to, teďka se to netýká ani Andreje Babiše, mluvím obecně, protože mluvilo se tady o Itálii, Španělsku, ale můžeme mluvit i o dalších členských státech, jak nastavit ten systém, aby jsme byli schopni efektivně, eh, efektivně prostě tyto dotace kontrolovat. Moc krát děkuju. Kollegin Krecu. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala účetnímu dvoru za jejich intenzivní práci. Jsem velice ráda, že pan komisař Hahn tady přišel poprvé v nové funkci. Přeji vám hodně štěstí. Vím, že jste člověk odhodlaný, rozhodný a že se postavíte všem úkolům čelem. K nadcházejícímu víceletému finančnímu rámci. 13. prosince 2013 jste to poslali, takže na začátku roku 2014 to nešlo dělat, protože prostě jsme dostali všechno pozdě. Evropský parlament od Barosa dostal ty dokumenty tehdy pozdě. Nejenom proto, že jsem byla komisařkou v Junkrově týmu, říkám, že prostě taková byla skutečnost a realita je realita. Víceletý finanční rámec jsme dostali 2. května 2018. Moje otázka tedy zní, jak odblokovat situaci v radě. Včera ve výboru Regi jsme mluvili o tom, že je potřeba mít lepší vztahy s radou. Tam ale to podmiňuje vůle rady, že ano. V jednom se tančit tango nedá. Víceletý finanční rámec nepostupuje dopředu, bude téměř nemožné s implementací nového programačního období začít na začátku roku 2021, čili víc než 100 projektů je ohroženo a ohroženy jsou i začátky nových projektů. Proto jak pro komisi, tak pro nás je velice důležité, abychom se snažili tuto situaci odblokovat a co nejrychleji se posunuli ku předu. Měli jsme jenom tři trialogy. Minule jich bylo 173 k víceletému finančnímu rámci. A chci také zdůraznit odpovědnost členských států. My v Evropském parlamentu se vyhýbáme komentářům takovýchto situací. Ve všech zprávách, které jsme přijali, zdá se, 90 chyb a podvodů byly, bylo odhalitelné, pokud už na první úrovni by ta kontrola provedla správně. Tam je problém. Zjednodušenost to je další věc. Pan komisař Han velmi správně uváděl, že komise navrhla opravdu radikální zjednodušení Evropský parlament to určitě podpoří, ale řada členských států si tam potom doplňuje vlastní pravidla nad rámec evropské úpravy. A teď ještě jsem chtěla, abychom se vyjádřili i k Brexitu. Paní Isabel Garcia Muñoz. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já Já jsem se chtěla vyjádřit KNG. Mně jde o to, že se mně zdá, že judikát Evropského soudního dvora nebyl v této záležitosti eh, uplatněn. V absolutoriu pro rok 2018 Evropská komise dostala příkaz od Evropského soudního dvora v tom, co má dělat. Rozhodnutí Evropského dvora bylo zcela jasné. Využívali přitom zprávy OLAFu. Evropský soudní dvůr opřel svůj výrok o zprávu OLAFu. A řekl, že byla porušena evropská finanční pravidla. Evropská komise tedy nemůže říkat, že kvůli AMG nenaplní rozsudek Evropského soudního dvora. Apeluji na komisi, aby tento judikát dodržovala. Komise chce, aby AMG prokázala svůj mezinárodní závazek. To už 20 let. Pane komisaři Hane, Prosím, podívejte se na zprávu parlamentu z března k absolutoriu bod 1.3 až 1.7. až A chci také zopakovat otázky, které jsem už položila panu komisaři Ettingrovi. Z jakého důvodu Evropská komise nenaplňuje rozhodnutí Evropského soudního dvora? Z jakého důvodu si komise nechce sednout za jednací stůl a najít přátelské řešení? Jedná se tady o malou organizaci s 200 lidmi, která pracuje velice dobře a toto pro ní může být zničující. Zajímaly by mne tedy skutečné důvody, proč jste tak radikálně změnili od roku 2014. Kolega Peksa odešel. A já bych chtěla tedy položit svoji otázku vzhledem k průběhu. Také v souvislosti s případem v České republice. Já to vidím, že se jedná o závěrečnou zprávu. Komise byla s Českou republikou dlouhé měsíce v kontaktu, takže již došlo k výměně názorů a k sepsání stanoviska. Je jasné, že je třeba dodržovat pravidla, ale kontrolní výbor musí mít možnost minimálně za zavřenými dveřmi interně hovořit o tomto případu a také dozvědět se, co se odehrálo a z toho Eh, bychom nechtěli vyvodit závěry až po VFR, ale již před schválením VFR, což také bude mít své dopady pro eh, programy zemědělské a také soudržnosti. Nemůžeme na tom pracovat o šest měsíců později. Takže my bychom měli uspořádat zasedání za zavřenými dveřmi. My jako členové výboru musíme mít možnost se tímto e, případem probrat a také klást intenzivní otázky k otázce zemědělství a také fondu soudržnosti. Pan kolega Pek. Já jsem tázán z vlasti Eh, jakým způsobem se eh, ta situace bude vyvíjet. Eh, pane komisaře, ještě bych měl rád přeci jenom jeden dotaz k té auditní zprávě. Ta auditní zpráva, respektive vše, co z ní už je poměrně dobře veřejně známo, jednoznačně potvrzuje, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Eh, z toho nepochybně vyplývají pro Českou republiku eh, důsledky, například eh, povinnost nahradit ty škody, které svým chováním způsobil. Zároveň je tady ale velice zjevné, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů i nadále a zůstává členem Evropské rady, tudíž má ultimátní právo vetovat Eh, rozhodování o penězích Evropské unie, eh, čehož nepochybně může využívat pro další obohacování sebe, eh, respektive rozvíjení svého biznesu. A já mám silnou obavu, že z toho vyplývá velké riziko pro Eh, finanční zájmy Evropské unie, respektive možnost eh, způsobení dalších škod, které by tedy mohly být násobně větší. A byl bych velice nerad, kdyby Česká republika za to posléze byla zodpovědná, respektive kdyby tyto škody pak museli nahrazovat čeští občané. Takže bych se chtěl zeptat, eh, co konkrétně tedy v tomhle v tom e- e- Evropská komise udělá, protože tady jde skutečně o velké peníze a odpověď, že budeme čekat do vlastně poloviny, druhé poloviny příštího roku, kdy budou ta vyjednávání v podstatě už uzavřena, bude po všem a ta škoda bude způsobena, je prostě nepřijatelná, protože podle, podle eh, všeho eh, celého ducha smluv eh, a všeho, co e, o Evropské unii vím, tak komise by teď měla jednat a vzniku těch škod vůbec zabránit. Děkuju. Vielen herzlichen Dank. Eine ganz kurze Abschlussfrage noch, Katharina. Děkuji. Katerina Kiniči, závěrečná otázka a potom děláme poslední kolo. Grazie prezidente, grazie al komisario e auguri. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji také panu komisaři, kterému děkuji za jeho odpovědi a přeji mu hodně štěstí do další práce. Děkuji také zástupcům Evropského úředního eh, účetního dvora. Pardon. Vy jste zmiňovali celou řadu věcí. Evropský účetní dvůr hovořil o zapojení EPA a OLAFu. A já myslím, že my všichni budeme doufat, že se tato situace vyjasní, tak aby EPO mělo dostatek zdrojů a bylo schopno obstát výzvám budoucnosti. Co se týče OLAFu, a intervencí státních zástupců prostě naši hlavní povinnosti zjišťovat nesrovnalosti a podvody a zajistit, že nebudou. Musíme plánovat. Komise musí postup zjednodušit. Musí být lépe připravena. Musí být proaktivnější. Zajímalo by mě, jaké tedy máte záměry při posílení prevence nesrovnalosti a podvodu. Děkuji, pan komisař. Možná, že bychom Eh, dnes mohli tu diskuzi uzavřít s tím, že využijí eh, ten návrh tvůj, abychom o tom diskutovali za zavřenými dveřmi. Kolegové mi tady dělali signály, že bych na to měl kývnout, takže dobře, ano. Ale prosím, in kamera za zavřenými dveřmi, to znamená, že to bude důvěrná diskuze, ne aby jako minule, poté okamžitě se odehrála tisková konference na to téma. To je důvod, proč jsem tady váhal a kde tady mý lidé mě přesvědčili, abych souhlasil s tímto návrhem a já bych vám chtěl ale zdůraznit, že ano, dobře za zavřenými dveřmi, ale to znamená, že to bude důvěrné, má to vám poskytnout určité orientační informace, ale ne, aby se ty informace začaly okamžitě šířit. Um, jinak eh, tady s tím souhlasím a nebudu s tím, k tomu nic dalšího dodávat. Pokud jde o MMG, EMG, tak budeme eh, respektovat eh, soudní rozhodnutí, ale soud se nevyjádřil k otázce, zda se jedná o mezinárodní organizaci nebo ne. A pro nás, pro budoucí spolupráci je rozhodující, aby tento status mohl být eh, prokázán, protože jinak my nemáme tu možnost stále spolupracovat. A ten, tímto, tento rok jsme je dvakrát vyzvali dopisem, aby e, tak učinili a, a existují různé možnosti, jak to e, ošetřit, ale e, já si myslím, že po té věcné stránce ta práce byla dobrá a tady platí opět to, že ta pravidla hry musí být dodržována. Až budou změněna, můžeme jednat jinak, ale dokud ta pravidla jsou taková, musíme se jich držet. A pokud jde o chybovost, tak asi zopakuji to, co jsem říkal. Mnohé lze vyřešit tím, že dojde ke zjednodušení. Pokud jde o soudržnost, tak tam eh, jsou statisíce konečných příjemců, jsou to malé podniky, malá združení a tak dále. Nejsou tam Eh, odborníci, kteří se vyznají v evropských fondech. A když to celé je příliš složité, tak hrozí, že dojde k chybným výkladům, k chybné interpretaci. Proto musím zdůraznit, že více než 99 chyb jsou chyby, nejsou to podvody, jsou to omily. Je to mylný výklad v tom, co může být podpořeno dotacemi a co ne, co je uznatelné a co ne. A, to si můžou mnozí vykládat různě. A pokud jde o single audit approach, no, pokud jde o jednotný audit, je důležité, abychom měli jednoduchá pravidla, protože poté se můžeme více spolehnout na to, že to na, na různých místech bude vním a na různých úrovních auditu bude vnímáno stejně a nebude docházet k rozporům. Ještě jednou děkuji za diskuzi a děkuji také za spolupráci a chtěl bych nabídnout, abychom se v průběhu roku ještě podrobněji pobavili nebo si vyměnili informace k jednotlivým tématům ano, pokud jde o podvody v oblasti DPH, praní špinavých peněz a tak dále, ta částka 57 mm, milionů, to, to byla kombinace obojího. A pokud jde o ten český případ, tak tam považuji za velice pozitivní, že budeme mít tu možnost diskutovat o tom za zavřenými dveřmi in camera, protože kolegové, až si přečtou tu zprávu, tak potom se z toho, z toho mohou něco vyvodit, také pokud jde o budoucí struktury. Kolegyně Krecu tady hovořila o národních kontrolních orgánech a kolega Pexa o tom hovořil a i rada eh, to řeší, protože eh, říká, že je potřeba udělat audit národních auditorů, aby se přeskoumalo, zda oni opravdu jsou kompetentní eh, pro audit, tedy ti, co jsou zodpovědní, řádně plní svoje, svoje úkoly. A já si myslím, že tady nás čeká ještě velký kus práce. A já v tuto chvíli všem děkuji. Děkuji členům účetního dvoru za přítomnost a myslím si, eh, že eh, budeme ještě intenzivně spolupracovat, budeme s vámi diskutovat a stejně i s vámi, pane komisaři, budeme se na vás obracet. Není to jen naše povinnost, ale i naše vůle. Děkujeme. Děkujeme za dobrou spolupráci a tímto uzavírám tento bod. A nyní máme bod 12. Spravodajkou je Cvetelina Penková. Jde o zvláštní zprávu EUD. Informační systémy na podporu ochrany hranic. A v tuto chvíli si uděláme jednominutovou přestávku. Ja. Äh, darf ich bitte alle Prosím. Prosím, dejme možnost Betýně Jakobson, aby představila zprávu. Paní Jakobson, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát za příležitost předložit zvláštní zprávu týkajících se informačních systémů EU na podporu ochrany hranic. Schengenský prostor umožnil cestujícím přecházet bez kontrol vnitřní hranice. Schengenský prostor obsahuje celkem 26 členských států. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích poukázalo, jak důležité je účinně kontrolovat lidi překračující vnější hranice. Evropská unie proto vytvořila řadu, řadu systémů a tím založila společný rámec pro výměnu informací. Je tam řada informací, od informací k ukradeným dokumentům a hledaným osmavci z dva, krátkodobá víza ve VISu, a žadatele o azyl v Eurodaku a jejich otisky prstů. Eurosur a PNR to jsou informace o událostech, které se dějí na vnějších hranicích či mimo ně a o cestujících, kteří přilétají do Evropské unie. Evropská unie investovala 600 milionů euro do těchto systémů a operační náklady jsou 61 milionů ročně. Během auditu jsme si kladli především otázku, zdali hlavní informační systémy pro vnitřní bezpečnost podporují dostatečným způsobem ochranu hranic. Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, dívali jsme se na vnitrostátní i na centrální komponenty těchto systémů a na to, jak umožňují pracujícím na hranicích kontrolovat jednotlivce, kteří vstupují do šengenského prostoru. Podívali jsme se na doklady, komunikovali jsme s DG Home, Frontexem a EULISA a jejich zaměstnanci. Kromě toho jsme byli v pěti členských státech Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko a Polsko. Kromě toho jsme také udělali průzkum mezi uh, pracovníky na hranici a dostali jsme 900 odpovědí, které jsme analyzovali. A dospěli jsme k závěru, že pohraničníci stále více používají tyto informační systémy a spolehají na ně při kontrolách na hranicích. Nicméně, některé údaje v systémech v tuto chvíli nejsou, jiné údaje nejsou úplné, anebo nepřicházejí včas a následně se snižuje efektivita některých hraničních kontrol. Co jsme zjistili při této kontrole? Zabývali jsme se tím, jestli těchto pět členských států vytvořilo vnitrostátní systémy v souladu s evropským právem. Zjistili jsme, že tyto systémy jsou dobře vytvořeny tak, aby umožnili kontrole na hrani- kontroly na hranicích. Členské státy, které jsme navštívili, obecně naplnily právní úpravu, ale jejich systémy nevždy dostatečně efektivně spolupracovaly a některé členské státy nespřístupňují do v národních systémech všechny funkčnosti evropských systémů. A náledně, následně je pro pohraničníky těžší řešit problémy vzniknouly při hraniční kontrole. Přínosy informačních systémů závisí na schopnosti uživatelů s nimi pořádně pracovat. Tady jsme zjistili, že tyto systémy byly vytvořeny bez zvláštního školicího prostředí, kde by si to mohli vyzkoušet v praxi, tak říkajíc na slepých případech pracovníci, například třeba identifikace podezřelého teroristy anebo nezletilého, který je nezvěstný. A máme tady za to, že u CISu 2 a VISu by mělo probíhat více školení a že by se na to měla soustředit komise. Dále jsme zjistili, že se spožďuje implementace některých informačních řešení, především PNR a Eurosuru. Cílem PNR bylo prevence, detekce a vyšetřování terorismu a závažných trestných činů. Srovnávání PNR s bezpečnostními databázemi typu SIS-2 umožní příslušným orgánům, aby dopředu zjistili, že se jedná o nebezpečného jednotlivce. Některé PNR zatím ještě nefungují a následně v těchto zemích pracovníci na hranicích nedostanou dopředu informace o tom, že se tam blíží nebezpečná osoba. Schengenský hodnotící mechanismus hraje důležitou roli při sledování dodržování pravidel Schengenu. Hodnocení jdou do hloubky, zabývají se klíčovými aspekty těchto systémů. Nicméně nemáme závazné termíny pro přijímání hodnotících zpráv a pro provádění nápravných opatření. Jinými slovy, může trvat dva roky, než šengenský stát začne poskytovat zprávy o naplňování akčního plánu a trvá ještě déle, než všechna opatření jsou naplněna. Proto doporučujeme, aby Evropská komise zrychlila provádění opatřovací, eh, nápravných opatření, které jsou výsledkem ševalského hodnocení. Evropské informační systémy musí pomáhat potvrdit identitu a ověřit, zdali osoba má právo vstoupit na území Evropské unie. Automatické kontroly SISu 2 ověřují, jestli k dané osobě existuje zpráva, či jestli existuje hláška k jejich eh, cestovnímu dokladu. Většinou se jedná o doklady, které byly ztraceny anebo ukradeny. Pakliže se objeví zhoda mezi údaji, které poskytl někdo požár, eh, pohraničníkovi mezi lety 2015-2017 v případě hledaných osob se strojnásobil počet takovýchto zhod. To je také v souladu s navyšujícím se počtem v SISu z 50 milionů v roce 2013 na 76 milionů v roce 2017 takovýchto hlášení. A kromě toho to také reflektuje větší používání těchto systémů pro sdílení informací s dalšími členskými státy šengenského prostoru. Počet dotazů do systému stále narůstá Vnitrostátní orgány, které jsme navštívili během své kontroly, říkali, že v podstatě kontrolují každou osobu, která se snaží překročit vnější hranice. Nicméně, když jsme udělali průzkum a v šengenské oblasti s pohraničníky, tak jsme zjistili, že to tak není. Polovina pohraničníků připustila, že minimálně jednou se dostali do situace, kdy se museli rozhodnout, jestli někoho pustit, aniž by se byli schopni dostat do systému a zkontrolovat je. Může proto být řada důvodů. Konektivita například. U složitějších hraničních přechodů třeba na lodi anebo na vlaku, tam se prostě může stát, že se pohraničník do systému nedostane. Další příklad, který jsme uvedli v této zprávě, poukazoval na to, že ty kontroly by mohly být systematičtější nesoulad v počtu, v počtu vydaných víz a víz zkontrolovaných na hranicích. Zjistili jsme, že mezi lety 2015 a 2017 pět šengenských států, které vydali největší počet víz, provedli daleko méně kontrol na hranicích, než bylo těch vydaných víz. 18 milionů víz bylo vydáno, ale 14 milionů kontrol jenom následovalo. Takže jsme chtěli doporučit, aby Evropská komise se zabývala důvody tohoto nesouladu mezi počtem vydaných a následně na hranicí zkontrolovaných víz, aby byla přijata nápravná opatření. Informační systém je jenom tak dobrý jako informace, které obsahuje. My jsme zjistili, že některé údaje v systému nejsou, jiná data jsou neúplná, anebo jsou do systému vložena pozdě, čím se snižuje efektivita některých hraničních kontrol. Zjistili jsme také, že systém VIS obsahuje pouze krátkodobá šengenská víza a ne řadu dalších vnitrostátních víz a povolení k pobytu, která stále existují v některých členských státech a která umožňují vstup do šengenského prostoru. Tato povolení jsou zahrnuta pouze do vnitrostátních databází, které nejsou sdíleny s dalšími zeměmi. V roce 2017 2,6 milionů takovýchto povolení k pobytu bylo vydáno v šengenském prostoru. Evropská komise uznává, že pro tuto chvíli není právní základ pro zahrnutí těchto informací do evropských systémů a snaží se to vyřešit. Z toho důvodu jsme neučinili konkrétní doporučení v této oblasti. Dospěli jsme ale k závěru, že by bylo dobré soustředit se na kvalitu údajů vkládaných do systému a doporučujeme komise, aby zlepšila procesy kontroly této kvality. Kromě kvality údajů, o kterých jsem hovořila, jsme také komentovali nevčasnost vkládání těchto údajů. I to má konkrétní dopad na úplnost údajů v systému. Jeden z příkladů, který uvádíme ve zprávě, se týká převádění a otisků do Eurodaku. Od spuštění Eurodaku jsme neměli ani jeden rok, ve kterém všechny členské státy přeposlali včas všechny požadované informace. V roce 2017 15 zemí o 72 hodin nestihlo termín poskytnout otisky do Eurodaku. Španělsku třeba trvalo 30 dní v průměru otisky do Eurodaku vložit. A následně tedy může být žádost o azyl přidělena špatné zemi. Doporučujeme Evropské komise, aby se zabývala příčinami těchto nesrovnalostí a učinila nápravná opatření, aby se zkrátily tyto průtahy. Děkuji vám za pozornost a budu k dispozici, pokud budete mít nějaké otázky k této zprávě. Děkuji. Já vám také děkuji. Světlana Penková, prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you, Miss. Uh, děkuji. Děkuji vám za prezentaci. Ta zpráva byla velmi užitečná obsahuje mnoho informací. Děkujeme za doporučení, které jste vydali na základě zjištění své kontroly. Mám pár, mám pár obecných připomínek a poprosím vás o názor. Uvědomuji si, že některé tyto otázky jsou spíše směřovány na komisi než na vás. Především v poslední části své prezentace jste se vyjadřovala k údajům. Jedním z hlavních závěrů bylo, že ty údaje nejsou vkládány často a že se ten systém nevyužívá do plného potenciálu. Ráda bych tedy věděla, jaký to má podle vašeho názoru dopad na kandidátské země, tedy které jsou kandidáty do Schengen, eh, které chtějí vstoupit do šengenského prostoru. Pokud tedy nedostanou informace, které v systému nejsou, tak co s tím? Například, pokud nedostaneme důležitou informaci o žadateli o azyl, tak jak potom ta země, která chce do Schengenu, má reagovat řádně? To je moje první otázka a poprosím o reakci. Může to mít tedy dopad na zemi, která kandiduje do Schengenu? Za druhé, ve zprávě zmiňujete dva další informační systémy, které se budou vytvářet. Systém vstup-výstup a systém povolení v cestování do Evropské unie. Ty by měly být implementovány do roku 2020-2021. Máte nějaké informace aktuálně k tomu, jak se to vyvíjí? Vím, že vy možná tady asi ne, ale nevím, jestli víte tedy, jak to vypadá s implementací těchto systémů. Eh, tušíte, jaké finanční prostředky bude potřeba na implementaci těchto systémů? Máme řadu další otázek, které spíše položíme Evropské komise a které se budou týkat finančního řízení u všech těchto důležitých věcí. Ochrana hranic a kontrola na hranici je určitě jednou z priorit dalšího víceletého finančního rámce. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že by asi bylo lepší, abyste odpověděla co nejrychleji, protože vím, že jste pod časovým tlakem, takže letadlo na vás asi nepočká, tak můžete mluvit. Yes, of course. Ano, samozřejmě. Pochopila jsem váš dotaz v tom smyslu, jaký dopad bude mít na ostatní členské státy, když jeden stát tam nezadá data. Zmínila jste kandidátské země, za ty může hovořit komise, ale pokud jde o členské státy v šengenském prostoru, tak tam je důležité sdílet informace, abychom tu informaci měli a aby mohla být využita na ochranu externích hranic. A pokud systémy nejsou eh, zásobovány dostatkem dat včas a v dostatečné kvalitě, tak potom hrozí, že osoby, které nemají mít přístup do šengenského prostoru, budou mít možnost do něj vstoupit a nebudou odhaleny. Takže to může vyvolávat eh, problémy s terorismem a tak dále. A také je tady požadavek, který by šengenský stát měl znát, tedy jaké musí mít, měl by mít data o tom, které osoby jsou na jeho území a um, to eh, je mm, složité uh, pro uh, ostrahu hranic. A uh, ten nový systém by měl stoupit v platnost a ehm, to možná také k těm finančním zdrojům bude mít e, význam. Víte, že finančních prostředků bylo dostatek, z naší zprávy ale bylo to pomalu vynakládáno, protože tam je to poměrně těžkopádné ohledně různých pravidel a tak dále, pravidel uh, soutěže. A um, to ovlivňuje nakládání se zdroji. Ale to je také asi otázka, kterou by bylo lépe položit komisi. Děkuji. Děkujeme. A další a stínová zpravodajka, zpravodaj Deners. Eh, děkuji. Já eh, nejdu na letadlo, takže tady mohu být celé dopoledne. Děkujeme účetnímu dvoru za podporu. Bylo to velmi zajímavé počtení. Myslím si, že přichází ve vhodný okamžik. V tuto chvíli vytváříme eh, rámec pro interoperability informačních systémů Tady ty složky již byly zmíněny, a takže e, víte, o či jde a je důležité, aby ten systém byl efektivní. Pokud jde o ostrahu hranic, tak tady e, se to vše využívá. Obecně je to nastaveno dobře, ale přece jen jsou tady některé obavy. Pokud jde například o otisky prstů a e, biometrické vyhledávání, tak v tuto chvíli pouze 10 šengenských zemí je schopno tuto funkci využívat. To je spíše asi dotaz na komisi. Proč to tak je? A co můžeme udělat pro to, abychom to vyřešili? A dále to také vede k problému, který se objevil v té zprávě, že pohraniční ostraha, tam má někdy mnoho výsledků a více mm, pozitivních a jediný, jediný způsob, jak to řešit, jsou biometrické údaje. Dále eh, interpretace nařízení SIS, kde Francie eh, tam například neumožňuje vyhledávání na seznamech pasažérů, zatímco jiné zemi to umožní. Takže jak to můžete, prosím, eh, vysvětlit z evropské perspektivy? Jedna země tady nevyužívá evropskou databázi k mm, prověření seznamu pasažérů a to může ohrozit celý systém, celý systém. A dále obtížné postupy zadávání a administrativní postupy. Vy jste říkali, že je to těžkopádné a mohli bychom to nějak změnit nebo Eh, zhodnotili byste ty systémy takto, že jsou příliš eh, těžkopádné pro ty účely, které mají plnit, protože když jsou tam peníze, které prostě kvůli tomu nemůžou být využity, tak je to velká škoda. Dále bylo řečeno, že polovina pracovníků Ostrahy nekonzultovala, eh, řekla, že nekonzultovala ty systémy a <laughs> tady samozřejmě byly vedeny rozhovory s mnoha pracovníky ostrahy eh, hranic a eh, ne se všemi, ale myslíte si, že to je takový obecný jev a Evropský parlament k tomu měl zprávu a usnesení o fungování šengenského prostoru a tam jsou věci, které je třeba vyřešit. Tady, tady se dívám i na komisi a t, nebo zejména se dívám na komisi. Um, Dále evaluace. Ty důsledky, tady s vámi souhlasím, že je to příliš pomalé, měla by tady být nějaká lhůta. A také mám dotaz k systému hodnocení evaluací jako takových. Vy jste tady eh, zmínila oznámené návštěvy, komise hovří i u neoznámených, neohlášených návštěvách a i neohlášené návštěvy jsou vlastně do jisté míry oznámené, takže můžete to prosím vysvětlit, říct k tomu něco bližšího. I když jedete neohlášeně do členského státu, tak přesto ten členský stát je vlastně informován eh, o to je evaluaci a to je eh, jako když jsem studoval a byl jsem na koleji a věděl jsem, že přijede moje matka, tak jsem si velmi pečlivě uklidil, to je zřejmé. A pokud jde eh, o závazné lhůty a legislativu, tak jste zmínili Eurodac a to je zajímavé, protože v trialogech, v trialozích eh, tam o tom vždy diskutujeme. Parlament si vždy přeje striktní lhůty, komise a rada z mnoha a, důvodů říkají, že se s tím nedá takto pracovat. Takže se říká co nejdříve, bez prodletí, okamžitě a tak dále. A myslíte si, že taková formulace není dostatečná pro dosažení cílu, protože v nařízení CIF tam je hodně často řečeno bez prodlení, tak to by znamenalo, že to bude okamžitě, ale v praxi to probíhá jinak. Dále, pojďte o kvalitu, tak tam se hovoří o šengenském eh, systému, pro kriminální vyšetřování a tam velmi často nejsou k dispozici všechny údaje nebo ty údaje nejsou dostatečně kvalitní a musí se to tam přesto vložit, protože je to lepší, než nemít nic. Takže jak byste hodnotili kvalitu dat v té databázi? V tuto chvíli k tomu nemáme eh, žádné informace nebo ne dostatek. A Zabývali jste se revidovaným nařízením o šengenském systému jedna z vašich obav ve zprávě byla, že EU, EULISA komise tady, eh, tady nesehrává dostatečnou úlohu při hodnocení kvality a tady my jsme právě zvýšili nebo posílili roli EU, Lízy a komise v těchto věcech. Můžete se k tomu vyjádřit? Rada tady není, ale e, když čtu tu zprávu, tak e, je zarážející, že v příštím víceletém rámci rada chce se, se vydat méně o 7,5 milionů eh, euro na řízení eh, hranic a migrační věci, než navrhuje eh, komise. A pokud my chceme mít velmi dobré kontroly hranic, tak asi by nebylo dobré snižovat rozpočet. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně a nyní Olivě. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat účetnímu dvoru. Myslím si, že tato zpráva je důležitá a zajímavá a e, myslím si, že to, co tady bylo odprezentováno, je velmi vypovídající. Pokud jde o ty vrst, různé vrstvy těch e, informačních systémů. E, každý ten systém přináší další, údajně další pomoc. Eh, ostraze hranic a já tady sdílím obavy účetního dvora, pokud jde o problémy s konzultací systému druhé generace SIS-2, že tam je málo údajů a dále, eh, že ten systém vlastně není dostatečně znám. Jak eh, o tom obecně hovoří pracovníci ostrahy hranic? Říkají, že je to nedostatek školení. Druhá otázka. V šengenském prostoru šen, vizová politika je společná a Eh, jak se tedy ujistit, že víza byla vydána řádně a zda byla řádně, řádně zkontrolovány údaje k tomu? A bohužel tady není lepší harmonizace zpráv členských států k Eurosuru a pouze polovina členských států tam vlastně sdílí informace a já v té věci doufám, že doporučení učedního dvoru budou rychle naplněna. Děkuji. Pan Kus, jenom stručná poznámka. Mám dojem, že se tady odvádí mnoho práce, ale celý ten systém je stále ještě děravý jako švýcarský sír a je e, potřeba ty věci vylepšit. Jde to velmi, je to velmi složité a proto souhlasím s těmito otázkami, které tady byly položeny. Účetní dvůr jistě e, bude k dispozici i pro další šetření. Kolega Pexa od Zelených má nějaký dotaz nebo někdo další nemá, dobře. Takže eh, opět dávám slovo účetnímu dvoru. Thank you. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já a také komise odpovíme na otázky. Jsou tady různé politické výklady stávajících pravidel. Je to překvapivé, ale to nám eh, audit ukázal. Jsou tady opravdu kostrbaté předpisy ale bylo by dobré opravdu je zjednodušit například v oblasti veřejného zadávání zakázek. A to je také důvod, proč členské státy se domnívají, že všechno funguje těžkopádně. Není to pouze informační systém, který se používá na hranicích ze strany hlídek. Tyto hlídky také používají své vlastní zkušenosti, analyzují například údajné padělané dokumenty a tak dále. A tento systém musí být však k dispozici tak, aby hlídky ho mohly využít eh, jako podporu. My jsme dotázali 151 osob, je to reprezentativní vzorek a zaslali jsme to členským státům, takže máme dobrý postoj, pozici, abychom spoléhali na tento vzorek. Pokud se týče spoždění, tak si myslím, že je lepší mít pevné lhůty. Takže například Eh, stanovit přesné datum je lepší, než říci brzy nebo dohledně a tak dále. Toto by také komise měla zvážit a vzít v potaz. Eh, hovořilo se tady o švýcarském síru. Víte, když máte a potřebujete spolupráci mezi informačními systémy, tak často konektivita těchto systémů je někdy těžká a složitá, ale my se opravdu budeme snažit, abychom zlepšili interoperabilitu systému, protože je důležité, aby si situace a také údaje dobře tekly mezi jednotlivými systémy. Otázka e, správného vydávání víz. Takže, jak již jsem řekla, je více než 100 národních možností vydávat víza. O tom jsem hovořila ve svém případě je 2,6 milionů eh, různých víz, které se vydávají v šengenském prostoru. A to členské státy jednoduše nemohou eh, spojit a eh, zatím komise konstatovala, že nemůže všechno zjednodušit, ale je to důležitý bod, na který se komise hodlá zaměřit. A nyní komise, děkuji vám srdečně. Mezi nás přišla paní Marta Cigan z komise a nyní dávám slovo. Děkuji vám. Přeji vám dobrý den, kolegyně, kolegové. Nejdříve bych chtěla komise poděkovat eh, zodpovědné člence účetního dvoru a auditnímu týmu za skvělou spolupráci v průběhu mnoha měsíců kdy se pracovalo na zprávě. My vítáme tuto zprávu, která dnes byla předložena výboru, protože je to také uznání snah komise, jak komise podporuje členské státy při účinné kontrole hranic při využití eh, informačních technologií. My vítáme výměnu informací a já jsem si tady také nazbírala hodně otázek průběhu diskuse. Já bych chtěla obrátit vaši pozornost na to, že účetní dvůr také udělal několik pozitivních postřehů, které také vítáme. Mezi nimi funguje, eh, k ním tento patří, že tyto systémy, které mají podporu ovat eh, hraniční kontroly, jsou dobře strukturované a designové. A právě tato eh, jejich struktura je důležitá. A my také jsme se zaměřili na hlavní rysy tohoto systému. Členské státy jsou důležitým faktorem v celém procesu a při implementaci a členské státy velice eh, eh, spoléhají na fungující informační eh, systémy a vyměňují si stále více informací. Hraniční kontroly jsou velice důležité. A já také bych chtěla obrátit vaši pozornost na to, že účetní dvůr mm, provedl rozsáhlou analýzu o informačních systémech jako takových SISu, VISu a také eh, Eurosur a PNR což jsou také důležité součásti. Já bych na to chtěla upozornit, protože toto souvisí také s praktickou spoluprácí mezi členskými státy. Například Eurosur není pouhý informační systém jako SIS a VIS, ale je to společný rámec pro praktickou spolupráci mezi členskými státy a Frontexem. A vzhledem PNR tak zde evropská je to evropská legislativa, která nevytváří centrální systém. Zde se eh, sbírají údaje eh, pro účely prosazování práva. Jak již jsem řekla, tak nám jsme velice rádi, že byly vyjádřeny pozitivní reakce, ale také jsme rádi, že byly, pře, že byly předložena doporučení, které vítáme a my se pokusíme udělat vše, co bude v našich silách, abychom implementovali tato doporučení a aby je také převzaly jednotlivé agentury. A nyní bych se chtěla vyjádřit ke konkrétním doporučením. Myslím si, že stojí za to se k ním skutečně vyjádřit. Potřeba poskytovat školení eh, jednotlivým agenturám i komisi a také pro Eulízu a pro další agentury. Tak toto je důležitá věc, ale potřebujeme nejdříve udělat analýzu. Komise a Eulíza vyhodnotí využívání centrálního Eh, školení ze strany členských států a my také budeme povzbuzovat členské státy, aby využívali stávající nástroje. Členské státy stále více in, investují do školení online. Toto školení již je k dispozici a a aktualizovaná legislativa také poskytne Frontexu možnost, aby vytvořil příslušné interfejsy pro důstojníky v členských státech. Toto jsou konkrétní prvky vycházející ze schválené legislativy a toto také vyplývá z naší spolupráce s účetním dvorem. A nyní odstranění nedostatků v souvislosti eh, s tím, že nejsou stanoveny pevné lhuty. My souhlasíme s hodnocením účetního dvora a zde musíme těsně, musí členské státy těsně spolupracovat. My za komisi se zabýváme praktickými změnami, které by mohly zkrátit eh, období hodnocení šengenského cyklu. Dalším důležitým krokem je to, že nařízení Schengen eh, stanovuje povinnost revize a tato revize se bude konat příštím roce 2020. Takže my se v této souvislosti doporučením budeme také zabývat. A nyní spoždění při řešení eh, různých online aplikací u Eurosuru a dalších agentur. Došlo k určitému spoždění při implementaci a e, vytváření e, e, informačních technologií. To je popis faktické situace. Eurosur není pouze datový systém, ale je to komunikační síť. Tato komunikační síť propojuje členské státy a také koordinační centra pro ochranu hranic a také s Frontexem. Tato síť vznikla včas a tak je možné si vyměňovat informace o například nelegálním překračování hranic. Ale je pravdou, že spoždění při vytváření celkového systému vzniklo a toto souviselo s složitým akreditačním procesem v členských státech. Vzhledem k tomu, že jsou určité požadavky na důvěrnost. Takže my, po, i my podporujeme členské státy při urychlení tohoto procesu. Ale je to plnějí akreditační proces je složitá věc a je také v rukou členských států. Potom provádění PNR. Stávající situace je taková, že 26 členských států notifikovali transpozici eh, předpisu PNR do národního práva. Komise aktivně podporuje členské státy při implementaci a poskytuje jim také podporu při získávání softwaru a hardwaru a také s nimi vedeme diskuse a výměny informací a nadále budeme všechny členské státy eh, podporovat tak, aby členské státy správně provedly a prováděly pravidla. Já chci ještě říci, že tady je ještě druhý element celé věci a to je to, že jsme museli navázat eh, vazby a kontakty s leteckými společnostmi, což je komplikovaná věc. V některých měsících toto eh, trvalo 6 až 9 měsíců pro každou leteckou společnost. A my budeme i nadále v této oblasti členské státy eh, při implementaci směrnice podporovat. A ještě byl udělán velice zajímavý eh, nález při u nedostatku při kontrole víz a cestovních dokladů, takže tímto se ještě budeme zabývat. Takže toto souvisí také s počtem, kolik víz bylo vystaveno a kolik eh, nesprávných bylo zachyceno. Já my máme vzorky z let 2015 až 2017 a budeme se tím dále zabývat. Kvalita dat, tady je to úplně jasné. I když nemáme přístup k datům SIS a nemůžeme přistupovat k jednotlivým případům, tak můžeme říci, že existují systémy na národní úrovni, které zabezpečují vysokou kvalitu e, Komise a EULISA nadále tyto mechanismy zlepšují a od těchto záležitostech také se neustále hovoří eh, v pracovních skupinách rady. Organizují se také workshopy tak, aby si mohly členské státy vyměňovat zkušenosti. Myslím si, že toto je ve vztahu k doporučením a chci ještě říci, že je dobré, že ty, tato doporučení máme, jsou cílené, vycházejí z hodnocení situace a my se společně s členskými státy a také s agenturami se pustíme do jejich implementace. Je tady ještě jedna záležitost, o neohlášených návštěvách. To je zpráva a od účetního dvora a jestliže dojde k těmto neohlášeným návštěvám, tak lze vyhodnotit e, situaci a také došlo k jedné neohláštěné návštěvě a také dalším oparkovaným návštěvám SIS když komise také vyhodnocovala provádění minulých doporučení. Myslím si, že struktura ohlášených a neohlášených náštěv je dobrá, protože e, tímto způsobem je třeba stále dodržovat standardy a o tom se bude ještě v budoucnosti diskutovat. Já chci také ještě upozornit na to, že dokonce i tento týden vstoupily v platnost eh, změn, vstoupily v platnost změny u eh, Evropské eh, hraniční a pobřežní stráže. Zde jsou obsaženy různé prvky, které také souvisí s doporučeními a na tyto prvky se zaměříme. A pro budoucnost. Vstoupí v platnost Exit a Etias. Eh, účetní dvůr vycházel z něčeho, co je v platnost a my můžeme diskutovat o stávající situaci, o budoucí situaci, ale my se zaměříme na doporučení účetního dvora tak, aby se ze švýcarské, ve švýcarském síru zaplnily díry. to je všechno z mé strany. Děkuji. Thank you very much. Grazie, grazie signora Sigan. Děkuji vám mnohokrát a děkuji za další informace. Bylo to pro nás velice užitečné. Paní Jakobson, chcete se ještě vyjádřit k tomu, co právě zaznělo za Evropský účetní dvůr? Velice rádi přivítáme další informace, pokud je máte, pokud ne, tak se nic neděje. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Jak jsem říkala, informační systém je pouze tak dobrý jako informace, které obsahuje. Proto je důležité, aby se Evropská komise i nadále snažila zlepšovat tyto systémy, zvyšovat jejich funkčnost a zajišťovat, aby data a informace byly do systému předávány. Systémy, kterými jsme se zabývali ve své zprávě, jsou určitě dobrým nástrojem pro pohraničníky, kteří dělají odpovědnou práci, potřebují k tomu dobré informační systémy, na které se stále více spoléhají a proto potřebují úplná data a to včas. Evropská komise se vyjádřila ke spolupráci, já s tím souhlasím. Při auditu byla spolupráce výborná a já jim za ně také děkuji. Děkuji. Také děkuji za užitečné vystoupení a tím se můžeme dostat k poslednímu bodu na dnešním pozadu jednání a to ke zvláštní zprávě Evropského účetního dvora 24 lomeno 2019 azyl, relokace a navracení migrantů. Dám tedy slovo zástupci Evropského účetního dvora, panu Leovi Brinkatovi. Vítáme vás a budeme se těšit na vaši zprávu. 10 minut máte. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Děkuji mnohokrát za pozvání a s velkou radostí vám předložím toto zvláštní zprávu týkající se azylu, relokace a navracení migrantů. V jejímž titule napsáno nastal čas zintenzivnit opatření k řešení rozporu mezi cíly a výsledky. Na základě odpovědí komise, Frontexu a EASO jsme dostali další informace, které jsme zapracovali do dnešní prezentace. V posledních letech Evropská unie zažívá bezprecedenční úroveň migrace a navýšení počtu žadatelů o azyl. Až poté jsme se vrátili do úrovně před krizí. V roce 2017 jsme vydali zprávu k hotspotům, které byly vytvořeny v Řecku a v Itálii, které měly být prvními přijímacími středisky, kde se identifikují příchozí, registrují se a odebírá se jim otisky prstů. Přestože Evropský parlament schválil tyto závěry, požádal nás také o rychlá následná opatření, včetně analýzy návratových, relokačních a azylových postupů. Tato zpráva je tedy zprávou, chcete-li, hybridní, protože jednak navazuje na náš audit u hotspotů, ale také na systém zvládání migrace v Evropské unii jako takové. V této zvláštní zprávě hodnotíme, jestli opatření pro Řecko a Itálii, které byly financovány z rozpočtu EU, dosáhly svých cílů a zdali také azylové a navrat a vracející postupy byly dostatečně rychlé a efektivní. Hodnotili jsme také, jestli programy nouzové relokace dosáhly svých cílů. Jak moc dobře víte, Evropský účetní dvůr není politickým orgánem. Naše audity se týkají řádného finančního řízení, protože jsme správci evropských financí. Chci také zdůraznit to, že auditní práce skončila ještě před eh, létem roku 2019. Chci také zmínit, že na začátku roku 2019, když náš technický tým prováděl kontrolu, jsem se postaral o to, abychom dostali vyjádření poslanců z různých politických stran, kteří se na toto téma specializují. Setkal jsem se s několika z nich ve Štrasburku a následně jsem lépe pochopil celou problematiku z jejich pohledu. A na to tež se chystám i ustávajícího auditu Frontexu, za který jsem zodpovědný. Nyní k naší zvláštní zprávě. Dochází k závěru tedy, že jsou rozpory mezi cíly a dosaženými výsledky. Byť kapacita těchto úřadů se zvýšila, provádění těchto postupů v Řecku a v Itálii je stále zatíženo dlouhou dobou zpracování a úzkými místy. A stejně tak jako jinde v Evropské unii, návraty z Řecka a Itálie jsou na nízké úrovni. V závěrech zvláštní zprávy z roku 2017 byly zavedeny do praxe, anebo se na tom pracuje. Když tomu tak nebylo, zjistili jsme proč. Přestože registrace a odebírání otisku prstů migrantů v hotspotech se zásadně zlepšují, dočasné relokační programy nedosáhly svých cílů a následně tedy nesnížili tlak, kterému čelí asilové systémy Řecka a Itálie. Dívali jsme se na 20 podpůrných opatření Evropské unie v Řecku a Itálii. Byly tam potřeby, na které se reagovalo, nicméně tyto programy měly určité slabiny ve svém designu. Některé projekty nedosáhly svých cílů. Hodnotili jsme také rámec hodnocení výkonnosti. Zjistili jsme, že byl ustanoven pozdě a bez cílu. Ještě více nám leželo na srdci to, že nebylo k dispozici dostatek údajů pro hodnocení výkonnosti. Dívali jsme se na dopad evropských opatření na vnitrostátní úroveň. Hodnotili jsme, zdali azylové a návratové postupy se zrychlily anebo se efektivnily. Zjistili jsme, že schopnost zpracovávat žádosti o azyl se zvýšila jak v Řecku, tak v Itálii, ale stále ještě není dostatečná vzhledem k tomu, že nevyřešených případů je opravdu hodně. V Itálii mnoho příliš nových případů není, takže nedodělky se zmenšují, nicméně stále čelí velikému tlaku odvolání proti prvoinstančním rozhodnutím. Příliš málo lidí, kterým bylo vydáno rozhodnutí o návratu se zatím vrátilo. To platí nejen pro Itálii a Řecko, ale i pro všechny. Dívali jsme se na hlavní důvody. E, za prvé, délka zpracování asilových žádostí, nedostatečná kapacita detenčních zařízení, složitá spolupráce se zeměmi původu, anebo to, že migranti prostě utečou, jakmile bylo vydáno rozhodnutí o návratu. Hlavními předměty kontroly byla EASO, Evropská komise a Evropská agentura pro pohraniční stráž a pobřežní stráž, které se často říká stále Frontex. Kromě toho jsme se setkali s různými nevládními organizacemi, které pracují na projektech financovaných z EU. Konstatují dobrou spolupráci se všemi kontrolovanými subjekty. Na, zása- na základě této kontroly jsme doporučili, aby Evropská komise a agentury se poučily z minulých zkušeností, především v oblasti programu dobrovolných návratů, aby dále posílili poskytování nouzové pomoci a národní programy v rámci Evropského migračního integračního azylového fondu, aby se posílila operační kontrola EASA azylovému řízení, aby podpora Frontexu při návratu byla upravena a aby byli vysíláni odborníci do hotspotů, aby došlo k posílení národních azylových systémů, aby se podpořili i nadále vnitrostátní návratové řízení. Evropská komise a agentury v plné míře přijali všechna naše doporučení. Závěrem bych tedy chtěl ještě jednou poděkovat za vaše pozvání a pochopitelně se budeme těšit na vaše případné dotazy. Děkuji. Já vám také děkuji za prezentaci. Pochopitelně je to velice komplikované téma. V každém případě Děkuji za vysvětlení komplexních skutečností, děkuji také všem za spolupráci. Teď na 10 minut dám slovo našemu zpravodaji. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkoval Evropskému účetnímu dvoru. Děkuji za vaši práci a děkuji také za vaše ústní vysvětlení. Souhlasím s paní místopředsedkyní. Toto téma je citlivé a komplikované. Ale právě když se jedná o tato komplikovaná a citlivá témata, tak potřebujeme mít jasné odpovědi. Zvláštní zpráva účetního dvora jasně poukazuje na to, že azylová a migrační politika Evropské unie, která může být definována jako politika otevřená azylu, že tato politika nevedla k cíli. Když jsme tuto politiku nastavovali, bylo zřejmé, že Evropská unie se nachází na špatné cestě. Bylo to jasné už od samého počátku. Na zasedání věcně příslušných výborů i na plénu jsme o tom vedli četné diskuze. Symbolické diskuze, eh, ty diskuze, tam se vždy uh, prosadili ti, kteří vítali eh, migranty a azylanty. A my jsme říkali, že jsme proti eh, nelegálnímu přistěhovalectví, že proti němu musíme vystupovat. Fakta ukázala, že když členské státy přijímají konkrétní opatření, na ochranu hranic. Má to pozitivní dopady. A, ale musí být také e, zároveň přerušeny nelegální e, přistěhovalecké e, trasy přes Balkán. To znamená, tady hlavně to uzavření, přerušení těchto tras vede k úspěchu a v některých případech se podařilo zastavit i cestu přes střední, středozemní moře a v takových případech i to vedlo k cíli. Ještě jednou eh, děkuji eh, za mm, připomínky účetnímu dvoru a teď se prosím podívejme na data a fakta. To je základ. V Itálii podle eh, současných pravidel Pokud jde o podání žádosti o azyl, je povinnost vydat rozhodnutí během 33 dní. A tato lhůta byla vyřčena v prvním. A, pardon, takže tato lhuta byla navýšena na 264 dní v rozhodnutí z roku 2015 a v roce 2016 toto období činilo 437 dní na posouzení žádosti o azyl. Pokud tedy nelegální přistěhovalec podá žádost o azyl, znamená to, že Zpracování této žádosti trvá 437 dní a znamená to také, že 437 dní se může legálně pohybovat na území nebo může se zdržovat na území členské evropské země. a e, k tomu rozhodnutí na první instanci dojde až po době delší než jeden rok. V Itálii to trvá dokonce čtyři roky. A ve většině případů v Itálii není možné, se nedá ani hovořit o pravomocném rozhodnutí. A pokud jde o relokaci, to znamená, že velká část migrantů z Itálie a Řecka může dále pokračovat ve své cestě a jejich data se vlastně, když se jejich data nedostanou do systému Eurodac. Ehm, tam nejsou odjímány třeba otisky a fakta potom nejsou jasná. To vyplynulo i z dotčeného rozsudku. Tedy většina migrantů cestuje dále, aniž by byly sejmuty jejich otisky prstů. Existují evropské členské státy, kde migranti, kteří přicestují z Itálie a z Řecka, tedy jsou přerozděleni z těchto zemích, eh, jsou v tomto pak potom cestují ještě dále, je tedy 86% z těchto osob, které jsou přesunuty dále a to znamená, že z Itálie a Řecka jsou relokováni jinam a oni si potom mohou rozhodnout podle vlastní vůle, zda pocestují do Švédska, Německa nebo Rakouska. Každý z nich má mm, jiný cestovní cíl a pokud jde o hotspoty, tak Hotspoty v Evropské unie se nachází ve velmi špatném stavu a i data prozrazují tento katastrofální stav. A to bohužel nejsou žádné falešné zprávy, jak dokazují obrázky, který, které každé, každé, každý den můžeme vidět v televizi nebo v médiích. A pokud jde o lokaci lidských strojů, tak opravdu ta situace e, není optimální, mírně řečeno. To znamená, není tady dostatek prostředků na to, aby byl tento problém vyřešen. Pokud jde o návraty, dle zprávy účetního dvora je zřejmé, že návraty jsou v podstatě pouhým zbožným přáním a rozhodně ne faktem a skutečností. Většina uprchlíků, kteří by měli být navraceni, uteče tím či oným způsobem a ve většině případů tam vlastně ani není žádný pravomocný eh, rozsudek nebo rozhodnutí, eh, že došlo k nelegálnímu překročení hranic a oni jsou prostě na útěku. A teď tedy budu citovat ze zprávy. Vykázání nelegálního přistěhovalce Eh, stojí 1800-900 euro nebo 2850 euro běžným letadlem a nebo 43 eh, takových letadel pro tyto lety není obsazeno plně a v 35% případů se eh, to tedy se jedná o osoby s doprovodem a mnoho vykázaných nelegálních přistěhovalců se potom jinou cestou vrátí zpět. To vše ozřejmuje katastrofální situaci, katastrofální eh, události a bylo by potřeba přijmout konkrétnější opatření a zcela jiný přístup. I zpráva účetního dvora k tomu vyslovuje doporučení. Na členské státy by se měly postarat o své hranice nebo chybí jim tam kompetence a tím pádem nebo nemají dostatek eh, prostředků na to, aby ochránili své hranice a tím pádem celý prostor a žadatelé o azyl, ti by, ti by se neměli zdržovat na území Evropské unie, neměli by se pohybovat, pokud jejich řízení o udělení azylu nebylo uzavřeno. Dokud nepadne pravomocné rozhodnutí, tak je to Eh, tak, tak by to tak nemělo být, ale přesto to tak je. Ti lidé, dokud nebude eh, rozhodnuto nebo není rozhodnuto, eh, se po území Evropské unie pohybují. Takže potřebujeme jiný systém návratů. Není přijatelné, aby v Evropské unii bylo toto možné. To znamená pohyb, pohybovat se zde nebo nacházet se v Evropské unii, aniž by proto byl právní důvod. Je tady ta situace opravdu ostudná. Paní Krecu tady e, zažila takový případ, kdy ilegálně přicestuje někdo do Evropské unie a taková osoba vlastně se tady stržuje bez právního povolení k tomu, aby se zde stržovala a přesto tady je. Děkuji. Nejprve dávám slovo kolegyni Krecu a potom dalšímu kolegovi. Takže nejprve stínová zpravodajka. Děkuji, já jsem stínová zpravodajka pro tuto zprávu. Jara, já bych ráda poděkovala Evropskému účetnímu dvoru a také zpravodaji za jejich intenzivní práci. Je to velice důležitá zvláštní zpráva Evropského účetního dvora. Je důležitá pro celou Evropskou unii, jak zmínil pan zpravodaj. Jako nedávno, i nyní Evropská unie zaznamenává bezprecedenční úroveň migrace, což také vedlo k nárůstu žádostí o azyl. Migrační krize měla vrchol v roce 2015, když přes milion lidí po nebezpečné cestě přes moře se dostalo do Evropy. Potom se situace dostala do čísel, které jsme viděli před krizí. 160 milionů euro byl původní rozpočet na rok 2014 až 2020. Je trochu překvapivé, že Evropa byla překvapena touto vlnou migrace, ale v každém případě pro nouzovou pomoc v oblasti azylu a migrace a integrace došlo k zásadnímu navýšení prostředků až na 1,1 miliardu. Bohužel sou, uh, účetní dvůr kontaktoval, že došlo k rozporům mezi cíly a výsledky, je mi to líto. A to přesto, že kapacita řeckých a italských orgánů se zásadně zvýšila. Řecko a Itálie jsou konec konců největšími příjemci těchto fondů i v těchto zemích se zlepšila kapacita, přesto však azylové postupy v Řecku a v Itálii trpí dlouhými zpracovacími lhůtami. Mezi některé důvody patří délka zpracování azylových žádostí, nedostatečná kapacita přijímacích center, složitá spolupráce s zeměmi původu, anebo to, jak jste správně říkali, že občas se skrývají migranti před spravedlností těsně poté, co po nich byla, pro ně byla vydána rozhodnutí o navracení. Táží se, jestli je to kvůli špatnému legislativnímu rámci, anebo kvůli stávající nouzové situaci, anebo kvůli tomu, že to členské státy neprovádějí řádně. Druhá otázka se týká střednědobých, krátkodobých a dlouhodobých řešení, identifikovaných účetním dvorem a Evropskou komisí pro vyřešení těchto úzkých míst. Účetní dvůr předložil pět velmi dobrých doporučení, očekáváme, že členské státy a Evropská komise je budou realizovat. Děkuji. A kolega Runa je vede nexte. Kolega Runa. Köszönöm szépen a szót. Lesújtó tények. Děkuji vám. Před chvílí hovořil pan Deutsch o skutečnostech, když hovoříme o tomto programu, o také přijímání uprchlíků v Maďarsku. Toto bylo zavedeno a také eh, přišli lidé do Evropy a také do Maďarska, ale jsou to také obchodníci, kteří obchodují s drogami a také jsou to lidé, kteří eh, jsou napojeni na diktátora. A tenkrát to byl ministr pan Rogan, který spolupracoval s dalšími, například převaděči a tím pádem se dostali do Maďarska tisíce lidí, kteří ohrožují naši národní bezpečnost a tím pádem eh, je ohrožena naše bezpečnost. A Orbán přihlížel. A je to neuvěřitelná věc, ale je tomu tak. Ale také pan Ruev Gruevski, bývalý makedonský premiér, eh, v tom sehrával svou roli a tím pádem se také stal Orbán převaděčem, protože tito lidé, kteří se směli usadit, eh, tento člověk se směl usadit eh, v Maďarsku a také využívá pohoděnost maďarské vlády. Takže když, by, když chceme někoho pranířovat, tak pane Dojči, musíme také upozornit na to, že u nás přijímáme migranty a usadili se tam. A také nesmíme zapomínat na našeho eh, ministerského předsedu, neboť se k nám dostali stovky tisíce lidí, kteří ohrožují naši národní bezpečnost. A tito lidé se mohou pohybovat po Evropě, protože mají, koupili si uh, Eh, obligaci eh, k usazení se v Maďarsku a tím pádem se mohou pochybovat všude po Evropě a nyní k eh, účetnímu dvoru. A já se chci zeptat tedy, jak fungují offshore firmy, jaké výhody získala Orbánova vláda a také ostatní a pan Rogan. Tady dokonce byl vynesen soudní rozsudek. Pan Rogan je kriminálník a opravdu tady se jedná o miliony euro, které byly přijaty a za pomoci těchto peněz přišli také kriminálníci zločinci do EU. Než se dostaneme do vnitro maďarských diskusí, tak bychom měli toto téma pojmout trošku evropsky. Takže, pane Runo, jestliže máte poznatky, které jsou, mohly by být zajímavé pro Evropskou komisi, tak je prosím poskytněte dál Evropské komisi, abychom opravdu mohli toto prošetřit, protože v rámci výboru to vypadá na vnitro maďarskou debatu a to nepovažuji za dobré. A nyní pan kolega Peksa. Děkuji. E, já si, paní předsedkyně, dovolím e, také zareagovat na vašeho kolegu předřečníka, e, pana Dojče z maďarské odnože Evropské strany lidové. Vy jste tady, pane kolego, hodně dlouho mluvil o tom, že problematičtí jsou ilegální migranti. Já bych chtěl říct, že žádný člověk není ilegální, eh, není-li to shledáno řádným procesem. Eh, ta důraz na řádný proces je významný. Já si myslím, že tahle ta otázka právního státu nebo právní státnosti eh, je něco, co naši evropskou civilizaci určuje a měli bychom na tom rozhodně trvat. Eh, já si myslím, že eh, ta diskuze o návratech je eh, nepochybně důležitá, ale co je důležitější, je vlastně otázka toho procesu rozhodování o lidech, kteří do Evropy přicházejí, protože ty kapacity, které pro tohle máme určené, jsou velice nedostatečné a ta evropská spolupráce v těchto otázkách probíhá, řekl bych, velice nedostatečným způsobem o čem bychom tady měli mluvit a co vlastně je i moje otázka, zdali rozvoj Evropského asilového úřadu probíhá tak, jak by měl probíhat a zdali pro to nemůžeme udělat víc, protože tam jsou ty kapacity, tam jsou ty, nebo tam mají být ty kapacity a tam bude to řešení eh, problému, o kterém se tady bavíme. Děkuju. Der nächste war der Kollege Epping. Pan kolega Epping. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám konkrétnější otázku týkající se těch zlatých pasů. Táží se účetního dvora, jestli se tím zabývali ve svém šetření. Jak víte, Malta zavedla v roce 2014 program, který umožní lidem pocházejícím ze zemí mimo EU získat maltské občanství, následně tedy občanství EU a přístup do šengenského prostoru poté, co zaplatí 650 tisíc euro do Národního fondu, anebo si koupí akcie, anebo majetek a nějakou dobu budou na Maltě žít. V roce 2017 1400 takovýchto pasů bylo vydáno. Většinou bohatým lidem z Blízkého východu nebo z Ázie. A jedním z problémů tady této cesty migrace je, že se tedy nejedná o chudé lidi, ale o bohaté lidi a z toho vyplývá, že následně se do Evropské unie mohou dostat lidi za účelem praní špinavých peněz. Myslím si, že pan Brinkat by se tím taky měl zabírat, zabývat v zemi, kterou zná velice dobře, protože to je přece vstupní místo pro tyto lidi. A vyšetřovací výbor našich kolegů to konec konců zmínil na Maltě se v tuto chvíli vyšetřuje vražda paní Galicie. A zajímalo by mě tedy, jak to vypadá s těmi maltskými zlatými vízy. Můžete prosím ještě upřesnit ten počet těch zlatých pasů? 400 tisíc, rozuměla jsem tomu správně. 1400. Die eh, Tam, jsem, tam zaznělo 400 tisíc, v překladu to nám připadalo příliš. Takže nejprve eh, ještě pan Kus. Děkuji. Paní předsedkyně, mám velmi eh, krátký dotaz. Všiml jsem si, že zpráva, já za ní velmi děkuji, protože je kvalitní, ale ona se především zabývá hotspoty, které byly eh, kdysi zřízeny v Itálii a v Řecku. A proč ve Španělsku, v Medině a tak dále, proč ty další enklávy nebyly přičteny, kde také probíhá, probíhá migrace a, a jak je to s Maltou? To jsem se chtěl doplňkově zeptat, protože jsem měl pocit, že do zprávy to nebylo zahrnuto. A tímto předávám slovo ještě jednou panu Brinkhartovi. Thank you. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji všem poslancům a poslankyním za otázky. Rád bych začal tím, že připomenu, že zde zastupuji Evropský účetní dvůr. Je to funkce, kterou plním čtyři roky a mám zde hovořit o zvláštní zprávě o azylích, reloka, azylu, relokaci a navracení migrantů, která má zcela jasnou jasný remit. Co se týče pana Dojče, tak je velice jasné, že odvolací orgány jsou přetížené. V tom s vámi souhlasím. Já sám jsem o tom hovořil, že nechceme nahradit jejich práci, ale je potřeba paralelně pracovat. Navštívil jsem hotspoty a mohu potvrdit, že situace v hotspotech, jak říkají, je ještě daleko horší, než tam proběhla ta mise v roce 2017. Co se týče návratu, tak souhlasím s těmi, kteří vystupovali a říkali, že je situace problematická. Když se podíváme na stávající zprávu, na straně 58 uvidíte, že identifikujeme 8 důvodů, nejenom jeden – objevila se kritika validity určitých politik. Prosím, vězte, že my se nemůžeme zabývat pozitivními či negativními stránkami nějakého cíle. To je na politické orgány. Nás zajímá při kontrole to, jestli cíle a jestli s nimi souhlasíme nebo ne, je prostě zcela vedlejší a nemat, ne významná záležitost, byly naplněny. A proto i v tom názvu odkazujeme k rozporu mezi cíly a výsledky. Doporučení, která jsme učinili, jasně zdůrazňují změny, kterými je potřeba vyřešit tyto slabiny. Jeden z poslanců, a nekritizuji ho za to, chtěl, abych identifikoval jaká z doporučení by měla dostat nejvyšší prioritu, tak musím říci, upřímně řečeno, že všech těch pět jsou stejně důležitá. Krátkodobě i dlouhodobě. Teď, co se týče EASO, tak tady jsme dospěli k určitým nedostatkům, nechci je opakovat, jenom vás odkážu na doporučení číslo 3. Tam se velmi jasně uvádí o jaké nedostatky jde a také tam máme propojené, eh, propojená doporučení z dvojky. Když jsme se setkali se sdělovacími prostředky a prezentovali jsme tuto zprávu, a když jsme navštívili některé členské státy, tak jsem se dostal k otázce, proč Španělsko a Malta nebyly zahrnuty do této záležitosti. Jednoduchý důvod. Malta a Španělsko prostě nespadly do rozsahu působnosti této zprávy. To, že já jsem Malťan, s tím nemá co společného. Já jsem jim říkal, že prostě to, že jsem Malťan, je vedlejší. Já tady jsem jako zástupce účetního dvora. My jsme si vybrali Řecko a Itálii na základě mandátu, který nám dal parlament a velmi dobře, protože se jednalo o následné kroky po studii kterou v roce 2017 odvedl švédský kolega Evropského účetního dvoru, který v mezičase zemřel. Krátký odstup těchto zpráv ukazuje, jak naléhavá situace je minimálně z pohledu Evropského parlamentu. A následně Evropský parlament požádal o další zprávu za dva roky, ne za tři nebo čtyři roky, což by bylo běžné. Takže parlament sám řekl, že ty problémy stále existují a že se jimi musíme hloubkověji zabývat. Řecko a Itálie pochopitelně jsou v první linii a má na ně největší dopad nárůst migrace od roku 2015, a to jak co do počtu lidí přicházejících, tak počtu lidí podávajících žádosti o azyl. Jak jsem říkal, Řecko a Itálie jsou jediné členské státy, které zatím vytvořily hotspoty. V roce 2017 jsme vydali zprávu, která byla přijata Evropským parlamentem a parlament prostě chtěl, abychom se podívali na to, jak se naplní doporučení z tohoto parlamentu. Takže namísto toho, že bychom prováděli novou kontrolu, tak jsme se pouze dívali na to, zdali doporučení, která jsme vydali v roce 2017, byla naplněna či nikoli. Řecko, Itálie, kromě ještě Kypro a Bulharska, také patří mezi členské státy, kde eh, dochází k operační podpoře ze strany EASO. Další důležitá věc jsou nouzové relokační programy, které proběhly v Řecku a v Itálii. V Řecku a v Itálii a také to, že Řecko a Itálie jsou největšími příjemci a nouzového financování z Evropské unie. To jsou, myslím, ty hlavní body, kterým jsem se měl věnovat, ale rád bych se ještě vrátil k té původní otázce. Jestli je normální, že prostě trvá delší dobu, než se vyhodnotí žádost o azyl. Co se Řecka týče, tak tam bod 1748 a 1.14 až 2.14, to jsou ty odstavce, z těch vyplývá, že prostě orgány jsou přetížené. Strana 52 a 55, eh, co se týče Itálie, tam je zase jasné, že tyto orgány jsou přetíženy a že následně potřebují více času na schválení těchto operací. S tím, že v tabulce 23 se jasně uvádí, že trvá průměrně 4 roky, než se rozhodne, což tedy souhlasím, že ať už se členské státy dívají na migraci jakkoliv, tak to budou považovat za nehumání a nepřijatelné. Děkuji. Eh, děkuji a chtěla bych jednoznačně říci, eh, že každý člen účetního dvora bez ohledu na to, z jaké pochází země, si zaslouží náš velký respekt. Jsme plně přesvědčeni, že vykonáváte skvělou práci a že svůj úkol velmi dobře plníte. Srdečně vám děkujeme za spolupráci. Máte ještě nějaké další doplňující dotazy? Nejsou tady doplňující dotazy, ale možná se vyjádří komise. Máte slovo paní Cikán. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych pohovořit, ne abych položila dotaz, ale abych se vyjádřila k některým věcem, a to s radostí. Začnu stejnou poznámkou jako u předchozí zprávy. Chtěla bych velmi poděkovat zodpovědnému členu účetního dvora, panu Brinkartovi a jeho týmu, kteří s námi pracovali na této zprávě. Ta spolupráce byla opravdu opět vynikající a musím říci, že to zahrnovalo mnoho setkání a četnou výměnu informací, protože, jak říkáte, ta zpráva pokrývá poměrně už se vymezenou působnost, nebo tak to vypadá, ale ve skutečnosti eh, to vlastně pokrývá jádro provádění asilové politiky, mnoho věcí, které souvisí s korektním prováděním této politiky do budoucnosti. Takže tady eh, je eh, mnoho dobře popsaných situací a ten počet doporučení, pokud se na to podíváte a na ta pod doporučení, tak to potom ještě zvýší počet těch doporučení, která jsou velmi podrobná, je to velmi užitečné i e, pro e, návaznost e, na další zprávy, které se týkají hotspotů. A tedy velmi děkuji a mé uznání. Jak bylo řečeno, tady eh, ty dvě zprávy eh, vlastně zaznamenaly určitý pokrok, především pokud jde o kapacity italské vlády, nebo kde eh, tam se zvýšila kapacita zpracovávat žádosti a doporučení z, první, z té předchozí zprávy z roku 2017, ta doporučení byla z velké míry provedena nebo jsou prováděna a pokud jde o otisky prstů a jejich snímání, tak to se velmi zlepšilo a, a, a navzdory některým nedostatkům v relokaci tam tedy také byly věci vylepšeny, zkoupali situaci v Řecku, v Itálii a poté eh, řešili ty potřeby, které byly odhaleny. Tyto pozitivní eh, prvky jsou dobrým základem pro doporučení, se kterými jsme všemi souhlasili a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom je provedli v rámci akcí, eh, které jsou na komisi možné a chceme spolupracovat a podporovat spolupráci v členských státech, eh, pro při provádění v členských státech a agenturách. Jednali jsme již s agenturami eh, během celého toho procesu a budeme v tom pokračovat i nadále, abychom zajistili, že všichni účastníci tohoto procesu ta doporučení budou pracovat, eh, provádět koherentním způsobem. Zasněl tady komentář, pokud jde o krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé akce. A to mi připomnělo, že na samém počátku minulého období komise jsme řešili agendu o migraci, kterou komise navrhla. A to bylo na samém počátku migrační krize. A tehdy tam byl navržen takový soubor krátkodobě, eh, střednědobě a dlouhodobých akcí pro nadcházející roky, tak aby tady byl holistický přístup k řízení migrace. A to vše s myšlenkou, že migrace je velmi důležitou politikou, ale byl to opravdu počátek té krize a my jsme zkrátka jen navrhli, jak nejlépe řídit migraci v těch nadcházejících letech. A od té doby se stalo, že krátkodobé cíle se staly uh, uh, tedy střednědobými, kde se tedy vytváří kapacity a hotspoty. To je něco, co, uh, něco naprosto nebývalého, dříve to neexistovalo a je to takové operativní řešení, tak aby se pomohlo členským státům, které čelí největšímu tlaku a které mají problémy a jsou v přední linii Eh, té migrační krize. Těm se mělo pomoci a také jsme přiměli členské státy, aby spolupracovali. A tyto středně a dlouhodobé akce se vlastně staly krátkodobými, protože eh, jsme tam navrhli eh, v poměrně krátkém harmonogramu některá opatření a mnoho věcí bylo urychleno právě kvůli krizi. To vše ta zpráva odráží. Samozřejmě eh, budeme sledovat ta doporučení pro komisi a podpoříme agentury Řecko a Itálii, aby mohly ta doporučení realizovat. A pokud jde o provádění agendy o evropské migraci, tak tady bych připomněla, že v posledních letech odhodlaná akce komise a kolektivní práce na úrovni Evropské unie přinesly značnou změnu, pokud jde o e, řízení migrační krize, o tuto politiku. Nyní jsme mnohem lépe připraveni poskytovat finanční a operativní pomoc členským státům pod tlakem. A také jsme poskytli nebývalou podporu e, Itálii a Řecku nelegální eh, vstupy se díky tomu velmi snížily. A to vše umožnilo zlepšit řízení migračních toků v Itálii a v Řecku, kde ta situace byla velmi složitá. Velká část zprávy se věnuje provádění relokace je to tedy také tomu politickému nastavení a potom provádění. Provádění bylo takovým příkladem evropské solidarity, protože pokud e, přihlédneme ke kritériím v rozhodnutích, která představují právní základ v EU, e, tak e, velké procento těchto osob je relokováno a vlastně eh, tato zodpovědnost je mezi členskými státy sdílena. Zatímco zodpovědnost za řízení externích hranic a těch azylových řízeních a návratů je v zodpovědnosti členských států, podpora komise a evropských agentur byla klíčová pro zlepšení tohoto řízení v Řecku a Itálii tak aby eh, začaly eh, fungovat hotspoty a také pokud jde o registraci a, a bezpečnostní screening a identifikaci migrantů. Takže my budeme i nadále poskytovat tuto operativní a finanční podporu a spolupracovat úzce s členskými státy, abychom i nadále zlepšovali efektivitu eh, asilových a dávratových postupů a to tak, že budeme samozřejmě eh, realizovat doporučení účetního dvora. Pokud jde o otázku eh, relokačních programů, když tady hovořím o kritériích a mm, tady, tady hovořím eh, o tom téměř stoprocentně, protože téměř všechny uznatelné osoby pro relokaci v Řecku a Itálii byly úspěšně relokovány a to je asi 25 tisíc osob pod eh, mezinárodní ochranou. Tento počet byl relokován a to ukáže, že toto rozhodnutí a ta kritéria, která tam jsou, že to zafungovalo. Pokud jde o asilové a návratové postupy, je to zřejmé. Eh, tady samozřejmě budeme i nadále spolupracovat s řeckými a italskými orgány a jak eh, bylo řečeno, důvody pro současnou situaci což je přece jenom situace, která se vylepšila, eh, budeme s nimi i nadále spolupracovat na tom, aby byli schopni využívat všechny eh, možné důvody nebo tedy nástroje, aby dosahli lepších eh, výsledků. V případě Řecka je to také věc toho nového, té nové legislativy, která byla schválena, vstoupí v platnost na počátku ledna. Budeme spolupracovat i nadále s řeckými orgány na tom, abychom situaci zlepšili. Pokud jde o návraty, opět je to nebo potřebujeme tady mít efektivní a lidskou eh, politiku návratu, to je pro nás důležité a eh, ti, kdo si zaslouží mezinárodní ochranu, by ji měli získat a ostatní by měli být navráceni. My všichni víme, jaká je tady situace s návraty. Není to samozřejmě optimální a míra návratu je i nadále nízká. My tady máme akční plán a konkrétní doporučení z roku 2017 a také navrhované změny, stejně tak jako doporučení účetního dvora a dále máme také eh, informativní popisy situací, které budeme získávat. A to vše nám napomůže pokračovat eh, vytyčeným směrem. Abych shrnula ty dvě zprávy, oni vlastně pokrývají velkou část migrační politiky. Tady, tady prostě jde o to poučit se z toho, co se děje, tak jak to zaznamenal účetní dvůr a zhodnotil. Jde o to poučit se a poté tedy z těch doporučení eh, vyvodit eh, důsledky a tady jde zkrátka o ten širší obrázek, který obsahuje mnoho aspektů a také jde o spolupráci v praxi, spolupráci všech aktérů, komise, ale také agentur a členských států. Já si myslím, že eh, ve stručnosti by to z mé strany mělo být vše. Děkuji. Děkuji. Ještě jednou uděluji slovo našemu zpravodaji. Nagyon szépen tisztelt. Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, mám dvě krátké připomínky. Chtěl bych poděkovat účetnímu dvoru nejenom kvůli tomu, že chci být zdvořilý, ale chci vám všem sdělit, že účetní dvůr pracuje velice dobře a musím k tomu také říci, že přesto mám k postupům komise i dalších orgánů, i účetního dvora určitým způsobem spochybnit. Ale účetní dvor bychom neměli spochybňovat kvůli tomu, že předložil ne tak pozitivní fakta, pokud to chci formulovat velice mírně. Myslím si, že účetní dvůr bránit nemusím, ale Diskuse jsou na místě, ale tento způsob kritiky kvůli negativním faktům sem nepatří. Ehm, děkuji všem, kteří přispěli k diskusi. Děkuji těm, kteří se zabývají evropskými odpověďmi na tento evropský problém. Ve všech institucích EU se vedou seriózní diskuse o tom, jakým způsobem se má správně reagovat na tuto krizi. Tady jsme vycházeli z toho, že bylo stanoveno, rozhodnuto většinově, bylo stan, byly stanoveny cíle, ale pokud se týče dosažení cílů, tady účetní dvůr konstatoval dvě velké chyby. Ti, kteří souhlasí s fakty, říkají, že jsou potřebné ještě větší snahy, aby doporučení účetního dvora byla naplněna, jiní si myslí, že naše odpověď na migrační krizi nebyla správná. A já se domnívám, že tato zpráva je velice kvalitní. Myslím si, že to je dobré východisko pro další diskuzi. Děkuji všem. Děkuji zpravodaji. Také srdečně děkuji členu účetního dvora a také děkuji komisi za rozsáhlé informace, které jsme dostali. Myslím si, že tímto tématem se budeme zabývat ještě častěji, protože má také finanční dopady eh, eh, a má také dopady na využití finančních prostředků daňových poplatníků EU. Já eh, chci šala Mounsky závěrem říci, že historickým poslancem, eh, že his, historicky známé je to, že vždy je byt ten, který přinese tu zprávu a ne původce zprávy. Takže byla to z mého pohledu trošku neoprávněná kritika účetního dvora, ale nyní vám všem před přeji šťastnou cestu domů těm, kteří jedou domů, anebo těm, kteří se vrací na své pracoviště do Lucemburska. 16.12. se bude konat zvláštní schůze ve Štrasburku a bude to také zasedání za zavřenými dveřmi, tak již o tom, jak jsme o tom hovořili s panem komisařem. Děkuji vám srdečně za pozornost.